Okay, ladies and gentlemen, we continue our session. Wie wir besprochen haben, jak jsme se dohodli, tak jsme trošičku pozměnili program. Teď se budeme radostně věnovat fondu 6 um, o službách um, veřejného obecného ekonomického zájmu. A tím bych bez okolku požádal kolegu Hekmarka, aby se ujal slova, protože on je zpravodajem našeho výboru a tudíž bych ho chtěl požádat, aby začal. Gunare, si na řadě, máš slovo. Bohužel není zapnut mikrofon řečníka. Děkuji vám. Ehm, hlavní věc, kterou jsem chtěl právě říct, je to, že musíme udělat rozdíl mezi eh, státní pomocí nebo dotací Eh, která eh, dělá se služeb, účinnější služby pro eh, občany než dotace operátorů a společnosti. A tady je mezi tím důležitý rozdíl, protože běžně mluvíme, se snažíme zajistit to, aby občané dostali co nejlepší služby. A víme, že, je, eh, že ty, čím důležitější jsou služby, tím důležitější je, abyste měli ty nejlepší služby. A vždycky budeme podporovat rozvoj méně drahých eh, a více účinnějších služeb. A jistě, že monopoly jsou vždycky překážkou na této cestě a čím více budeme eh, moci otevřít vnitřní trh, pro služby, které eh, se dnes eh, jsou dnes v rámci obecného hospodářského zájmu, tak tím lepší bude situace, protože eh, občané budou mít daleko lepší volbu. Ale také bych rád připomněl vývoj, který se týká telekomunikačního průmyslu. Po dlouhou dobu to v našich zemích byly monopoly s velice malým vývojem služeb, ale také s malou úrovní služeb, co se týká nákladů a mm, účinnosti. A teď se zdá, že se to uvolňuje, tato část ekonomiky, že mm, tady máme hlavní operátory, hlavní podniky v dynamické ekonomice a myslím, že bychom mohli mít i podobnou mm, pohled náhled na věc ve celé řadě dalších oblastí, tam, kde se to týká služeb obecného hospodářského zájmu. Jistě není tady žádný argument proti tomu, aby občané dostali příležitost příležitost, aby si mohli zvolit a určitě nemůžeme argumentovat ničím, když se nám jedná o ochranu spotřebitelů. Měla by to být e, konkurence, která přispěje k poskytování lepších služeb, než e, jaké by byly poskytovány dosud. Ale v různých zemích a v různých členských státech máme opravdu rozdílné tradice ve financování těchto služeb. A Hlavním cílem návrhu stanoviska je eh, zajistit to, abychom eh, plně eh, profitovali z budoucích možností, které tento průmysl skýtá tím, že jim umožníme se rozvinout ale zároveň budeme moci zajistit zájmy jednotlivých občanů. A to je právě cílem návrhu tohoto stanoviska a doufám, že budeme moci o tomto diskutovat a tím to ukončím, pane předsedo. Děkuji vám srdečně a jako další bude hovořit paní Zavela. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych eh, panu Hokmarkovi z celého srdce poděkovala za to, že napsal tuto stručnou, ale velmi fundovanou zprávu a chtěla bych mu také poděkovat eh, za jeho návrhy orientované do budoucnosti. Ráda bych navrhla jednu změnu, takový dodatek k odstavci číslo 3. Byla jsem zpravodajkou k broadbandu, takže mám tuto zkušenost a když jsem si přečetla pravidla, která se týkají státní podpory pro širokopásmový internet, zjistila jsem, že tato pravidla jsou velmi složitá a proto chci tedy předložit tento pozměňovací návrh k odstavci číslo 3. Šlo by o to, že k první větě odstavce číslo 3 by se doplnilo, že ceny, které budou přijatelné pro občany a zjednodušení právní úpravy. To je tedy pozměňovací návrh, eh, který bych předložila k vašemu textu, pane Hekmarku. Právní úprava musí být eh, srozumitelná pro všechny, pokud chceme, aby všichni uplatňovali. Děkuji. Kolega Lambec. Ano, tak, dnes nás tady není tolik, ale chtěl jsem udělal jen pár obecných um, poznámek a uh, Gonar je znám jako je jeden z největších liberálů ve skupině EPP a určitě jste věren své tradici. Chtěl jsem učinit následující poznámku. Skutečně sdílím dva názory. Eh, jednak eh, obecně by eh, vlády se měly zříct si ekonomických operátorů v v, protože jsou časy, kdy vlády si, s, ty časy, kdy, se to, kdy jsou tady monopolní zájmy, jsou pase a, a za druhé sdílím to, že občané by měli dostat to nejlepší. Ale tam, kde mám trošku odlišný názor, je to, že když se přenese více aktivit z veřejného sektoru do sektoru soukromého, to by eh, pak eh, znamenalo buď eh, lepší služby a nižší ceny. A mm, když se podíváme na telekomunikační a mm, energetický sektor, a to by mělo být zmíněno ve vašem krátkém návrhu stanoviska, tak si uvědomujeme to, že zvláště v energetickém sektoru jehož privatizaci jsme podpořili ve většině zemí a zvláště v zemích, kde jsme měli eh, kompetence, kdy se toto dělalo, my jsme opravdu tento krok upředu podporovali, ale později jsme si uvědomili, že ti, kteří profitovali z těchto liberalizací mm, jsou mm, eh, běžně eh, takový obecní eh, mm, klienti, když pomyslím třeba na energetické ceny, nebo podniky to byly, a nejsou to uživatelé nebo spotřebitelé, kteří tady z toho měli pozitivní, něco pozitivního z privatizace, nebo jinými slovy, privatizace vlastně přeměnila státní monopol v soukromou oligopolii. Ale běžně to je oligopolie, to není volný trh něco jako tržní organizace. Když se podíváme na dodávky energie v Německu, tak jsou tady tři nebo čtyři hlavní dodavatelé v mé zemi. E, v této zemi je tady jich pár, ale e, jeden má 85% tržní podíl. A mm, to též telko. Mm, takže mm, proto jsme, protože jsme to zprivatizovali, tak automaticky vytváříme tady určité výhody tržní a to je poznámka, kterou jsem chtěl učinit. Když se podíváme na celkový podtext situace, tak vidíme, ano, pokud půjdeme v tomto směru, tak určitě budeme mít výhody. Ne, nemusí to tak nutně být. Neříkám určitě, že to tak nebude, ale nechtěl bych se pouštět do nekvalifikovaných prohlášení a říkat, že musíme pokračovat a tlačit do tohoto směru, protože eh, se tím eh, vytvoří nové ekonomické aktivity a že to budou nutně výhody pro lidi. Hm, neříkám, že bychom se měli vracet zpátky, říkám, že bychom asi eh, měli hm, vám ještě poskytnout další pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Miss Ford. Paní Ford, děkuji. Spravodaj hovořil velice rozumně, na to jsme zvyklí. A vy jste jasně formuloval oblasti, na které se máme zaměřit. Jde o to, abychom podpořili občany, spotřebitele a ne společnosti. To, co vidíme v oblasti telekomunikací, tak opravdu došlo k revoluci, která poskytla lepší služby spotřebitelům, ale jsou stále ještě spotřebitelé, kteří nemají přístup k těmto službám. Například na východu Anglie nemáte vůbec žádný mobilní signál, na tož internet. To znamená, že jsou tady ještě určité skuliny a zde musí pomoci stát. A já bych tak v těchto těžkých dobách řekla, že nadále chceme investovat do telekomunikací a do energetiky a zde musíme více inteligentněji využívat jak veřejné, tak i soukromé peníze. Například opravdu soukromé peníze nám mohou pomoci ve výzkumu. A jde o to, abychom také ztransparentnili pravidla. Často vidím zde inteligentní projekty, které jsou však velice malé na to, aby získali eh, určitou finanční podporu, protože jsou jednoduše příliš malé a lidé jsou někdy tak také mají obavy zažádat si o státní dotace. A proto si myslím, že opravdu bychom měli transparentnit e, pravidla a předpisy tak, abychom získali podporu jak ze soukromých, tak i veřejných peněz. Paní Ferdia Madurel. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych ráda omluvila našeho stínového zpravodaje pana Kafina, který musel zůstat ve své zemi, nemohl přicestovat. A ráda bych upozornila na několik otázek v této první výměně názorů pro pana Hokmarka. Náš stínový zpravodaj děkuje panu Hokmarkovi za jeho práci ale myslí si, že možná jeho zpráva je málo zaměřena na podporu pozice malých a středních podniků a je spíše nasměrována na velké podniky. To je otázka, o které by se možná mohlo diskutovat. A možná by bylo vhodné začlenit tam další prvky, které by skutečně podpořily pozici malých a středních podniků. V tomto smyslu mě říká, že v prvním odstavci se nehovoří o snížení limitů pro státní zakázky, to by bylo důležité. Podporujeme dále část 2.5, ale nestačí to podle nás a měli bychom tento aspekt ještě více zdůraznit. Další bod je, že se zde nehovoří o inovacích. Tato otázka by zde měla být zohledněna, to by bylo důležité. A náš stínový zpravodaj také souhlasí s tím, že Evropský parlament by měl se podílet na tom, aby státní podpory byly transparentnější, jednodušší a přístupnější, protože to vše usnadní situaci především malým a středním podnikům. To jsou tedy ve stručnosti tři body, které by náš stínový zpravodaj chtěl vnést do této první výměny názoru. Děkuji. Ich weiß es nicht. Děkuji. Nevím, zdali chce někdo prohovořit za komisi. Možná, že to není ani není nutné. Tak navrhuji. Vzhledem k tomu, že jsme změnili pořad jednání, tak jsme se dohodli, že to uděláme rychleji, to znamená 1. září ve 12 hodin je konec pro předlážení pozměňovacích návrhů a uděláme to jenom v angličtině. Nyní bude hovořit ještě kolega Hekmar. Takže mohu se prosím krátce vyjádřit k jednotlivým poznámkách já nejdříve budu hovořit trošku retoricky. Nebudu hovořit nikomu, ale, ke, ale současně ke všem. A zvláště k Filipovi. A někdy mne znepokojuje, že když hovoříme o vytváření těch nejlepších příležitostí pro spotřebitele, tak se to často nazývá, že to je liberální přístup. A já si myslím, že takto by měli postupovat i zelení. Mělo by to být zelené. Jestli, že nedáváte přednost něčemu jinému, pak se musíte rozhodnout pro nejlepší možnost pro spotřebitele. A nebo můžeme také někdy říci, že to bylo lepší v minulosti, tak o tom někdy se hovoří v anglických pánských klubech, že to v minulosti prostě bylo lepší. A já někdy s nimi nesouhlasím, jestliže oni řeknou, ano, minulost byla lepší, na to já říkám, ne, to nebyla, možná, že vy byste byl lepší. Ale pravda je taková, že když se díváme na celou řadu služeb veřejného hospodářského zájmu, tak oni jsou v centru naší hospodářské budoucnosti. A my si musíme vybrat, Chceme mít rozvoj, pluralitu, e, pro poskytování služeb. Chceme toto a jestliže si myslíte, že toto je radikální přístup, pak všichni musíme být znepokojeni, protože někdy opravdu musíme zůstat stát na zemi. A Evropa je nyní v hluboké krizi a my se musíme ptát, je vůbec možné, že děláme věci e, opravdu nejlépe, jak umíme? Nemůže to být tak, že bychom mohli rozvíjet i další služby, tak jako v oblasti telekomunikací. Já souhlasím s vámi, že v mnoha zemích, tak jak se prováděla privatizace, to nebyl ten nejlepší způsob a proto si myslím, že rozhodující tady je, abychom se obrátili na zákazníky a podporovali spotřebitele. A myslíte si, že to je radikální přístup? A já chci říci, že já vítám všechny pozňovací návrhy týkající se například zjednodušení. Myslím si, že zjednodušení a transparentnost pravidel je velice dobrá, protože zjednodušení není pouze zjednodušení, ale také jasnější pravidla. Čím komplexnější pravidla budeme mít, tak o, o to komplexnější bude celá realita. A to si musíme vyjasnit, to nám musí být jasné. A paní Zavela také zdůraznila, že je důležité mít možnost dělat rychlá rozhodnutí a to je také součást zlepšené situace. Jestliže diskutujeme o zvýšení růstu, tak prosím vás, neříkejte, že toto je radikální názor, tak to, to je e, opravdu reto, konec mé retoriky, ale já si myslím, oponuje pan poslanec, že nikdy jsem nepoužil slovo radikální. Děkuji, tím končím tento bod jednání. Můžeme nyní ukončit tento bod a dostáváme se k dalšímu bodu, bodu číslo 5, směrem k dokončení vnitřního trhu s energií do konce roku 2014. K tomu bude hovořit komise. Já doufám, že každou chvilku přijde. Ne, za, už tady jsou. A vteřinku si počkáme a pak budeme pokračovat dál. begrüße ganz herzlich srdečně mezi námi vítám paní Bernac z komise, která je Eh, ředitelkou odboru pro elektřinu a plyn. Já jsem žádal, aby se komise vyjádřila o vývoji na vnitřním trhu s energií. Jak si vzpomínáte, tak v roce 2011 Rada konstatovala, že chce vytvořit jednotný trh do roku 2014. Mezitím se stalo opravdu velice hodně. Nejenom to, co schválili jednotlivé členské státy po Fukušimě, ale mezi tím se také změnila situace a proto eh, si klademe otázku, rozvíjí se to skutečně směrem k jednotnému trhu a nebo vidíme trend v jednotlivých členských státech, že členské státy rozhodují sami pro sebe a tím narušují jednotný trh. Nej jdeme náhodnou přesně chudným směrem proti jednotnému trhu, ale spíše směrem k národním energetickým politikám. A proto jsem velice rád, že komise nás seznámí se stávající situací a potom povedeme diskusi. A nyní paní Bernác, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za pozvání do vašeho výboru, abych eh, představila stav celé věci z hlediska komise, pokud jde o dokončení vnitřního trhu s energií do roku 2014, abych pohovořila o tom, kde jsou z našeho hlediska klíčové výzvy a klíčové body. Je to také příležitost k tomu, abych si vyslechla návrhy a připomínky, případně otázky od členů tohoto výboru. Nejsou žádné pochybnosti o tom, že dokončení trhu, vnitřního trhu s energií je klíčovým cílem této komise. Podporuje to také rada, jak právě potvrdil pan předseda Royal. Proč je to tak důležitý cíl? Nejen proto, abychom řešili konkurenceschopnost a výzvy vyplývající z hospodářského růstu v souvislosti se strategií Evropa 2020, ale také abychom v Evropě na trhu s energií vyřešili otázku bezpečnostní dodávek a abychom vzali v úvahu také začlenění obnovitelných zdrojů energie. Když hovoříme o dokončení vnitřním trhu s energií do roku 2014, musíme si říci, co přesně máme na mysli. Podle mě jsou zde dva důležité rozměry vnitřního trhu s energií. Za prvé, je zde otázka otevření trhu, vytvoření soutěže, volné soutěže na trhu. A druhá věc, která je podle mě stejně důležitá jako ta první, je prvek integrace trhu. Historicky trh s energií, možná mnohem více než telekomunikační trh, byl vytvářen na národní úrovni prostřednictvím národních sítí. A teď je zde velká výzva, abychom integrovali tyto trhy a umožnili Evropě skutečně využít potenciálu jednotného trhu. Pan předseda Royal se zeptal, jaký je teď stav věci a zda se trend ubírá správným směrem či nikoli. E, já musím být upřímná, je to smíšené. Když se podíváme na tu první dimenzi, tedy na tu dimenzi otevření trhu, už bylo řečeno, že vidíme, že je zde řada hráčů, kteří jsou aktivní na trhu a jejich počet neustále roste. To je velmi, velmi užitečné, velmi také viditelné, když se podíváte na HHI indexy. Máme také více poskytovatelů. Ve většině členských států je na trhu celá řada aktérů, kteří tam dříve nebyli, ale zda to skutečně vede k dynamické konkurenci na retailovém trhu, to opravdu nevím, protože Přece jen většina těch poskytovatelů se musí zásobovat u těch historických eh, dodavatelů. Když se podíváte na Belgii, tak eh, produkce je pořád ještě v rukou toho historického výrobce. A stejná situace je i ve Francii. Takže dynamika, ke které může vést eh, konkurence, a která může být přínosná pro uživatele, koncové spotřebitele, pro domácnosti, to je pořád ještě limitované, omezené. Pokud jde o integraci trhu, tak tam je to také smíšené. Když se podíváte na západní Evropu, tak vidíte, že deset členských států už má takové systémy, že dodávka, nebo tedy poptávka a nabídka je definována na základě algoritmů, na jejich základě funguje trh. Je to tedy určitá forma integrace trhu, která je vedena nejen regulací jako takovou, ale také samotným fungováním trhu. Nicméně je zde celá řada překážek pro obchodování mezi členskými státy. Když jste například eh, dodavatelem plynu, který chce nakupovat eh, na hranicích Polska plyn a potom jej dováže třeba do Francie, tak eh, musí splňovat eh, různé podmínky v zemích, přes kterých bude ten plyn transitovat. Takže to je velmi složité. V některých zemích eh, máte pravidlo, podle kterého platí, že ten, kdo první přijde, je nejdříve obsloužen a tak dále. V jiných zemích zase musí být určitá kapacita, která musí být dodržena. V některých zemích eh, máte rozhodující hodinu pět hodin odpoledne, jinde je to třeba půlnoc a to je velký problém, velké překážky pro obchodování mezi členskými státy a také to zvyšuje náklady na toto obchodování a to je tedy další cíl, který musí být dosažen. Pokud jde o klíčové akce z hlediska komise, o kroky, které bychom měli učinit, abychom dospěli k tomuto cíli, tedy vytvoření vnitřního trhu s energií do roku 2014, je, že musíme především implementovat třetí balíček. Všichni si vzpomínáme, jak dlouho se vyjednávalo o třetím balíčku směrnic a nařízení Lhůta eh, k implementaci tohoto balíčku vypršela tohoto roku v březnu a zatím ještě jsme v členských státech nepozorovali nějakou velkou transpozici. Teď se to postupně mění. Dnes jsem zrovna kontrolovala, že už osm členských států oznámilo plnou transpozici směrnice komisi. Víme, že i další členské státy hodně pokročily, ale pořád zatím eh, nemohli oznámit plnou transpozici. Pokud jde o kvalitu, tak jsme v podstatě spokojení. Komise hodně investovala do toho, aby poskytla členským státům technickou pomoc, abychom se ujistili, že tento balíček bude správně transponován do legislativy členských států a přinese kýžené ovoce. Řecko a Portugalsko jsou mezi těmi osmi členskými státy, které už oznámily plnou transpozici. A které tedy spolupracovaly velmi úzce s námi v oblasti transpozice tohoto balíčku. A jsme velmi rádi, že jsme dospěli k tomuto výsledku. Nicméně je před námi ještě celá řada problémů. Týká se to také diskuzí v členských státech o otázkách, které jsou zásadní pro vytvoření integrovaného vnitřního trhu, například nezávislost eh, regulátorů, to je pořád otázka. A potom také unbundling TSO, to v celé řadě zemí není jednoduchá otázka. Co s tím chceme udělat, abychom urychlili celý proces? Kromě toho, že budeme i nadále poskytovat technickou pomoc členským státům, tak chceme také plně využít eh, pravomocí komise pro otázky porušení povinnosti, například chceme zahájit jednání o porušení povinnosti nebo řízení o porušení povinnosti proti těm členským státům, které včas eh, netransponovaly tento balíček. Pokud jde o vymáhání třetího balíčku, tak eh, to je spojeno s tím ustanovením o unbundlingu. Já už jsem se o tom zmínila. Cílem bylo oddělení dodávky od přenosu. Druhý průzkum, který v roce 2007 vedla komise, ukázal, že Toto spojení je velkým problémem pro vnitřní trh s energií. My jsme teď už v rámci třetího balíčku vytvořili právní rámec pro unbundling a pro toto oddělení, nicméně máme před sebou ještě spoustu praktické práce. Národní regulátoři musí certifikovat jednotlivé operátory TSO, kteří fungují v jejich zemích v souladu s pravidly pro unbundling my očekáváme, že první oznámení, první notifikace ohledně těchto ustanovení nám přijdou v následujících týdnech a my budeme ověřovat, zda je to v souladu se stanovenými pravidly. Pokud o certifikaci, tak je zde problém s tím, že na jedné straně je zde pozitivní trend, který pozorujeme v průmyslu, že někteři, některé eh, z vertikálních integrovaných společností uh, které velmi dlouho argumentovaly proti unbundlingu, teď tato pravidla dodržují. My jsme to viděli v minulých týdnech. Například v Německu, je ta největší společnost velmi tedy dobrovolně oznámila tato čísla. Je také pravda, že jiné členské státy využívají této příležitosti k restrukturalizaci což je podle nás také pozitivní trend. Slyším ale také takové argumenty, jakože všechno je v pořádku tak, jak to je, unbundling není vlastně žádným přínosem, znamená pouze nárůst nákladů a nemělo by se vůbec nic měnit. Kolektivně jako tvůrcové politik budeme muset i nadále argumentovat ve prospěch toho, že třeba tedy dodržovat pravidla pro Unbound Link, že je to přínosné pro všechny strany. Další bod, který souvisí se zavedením třetího balíčku, je vytvoření ESA a ENSOS, což je asociace operátorů, kteří fungují v otázce tedy přenosu energie a je třeba zajistit tedy spolupráci mezi těmito orgány, mezi těmito operátory také na evropské úrovni. A teď už vidíme, že tyto dvě organizace přinášejí prospěch. Pokud jde o implementaci tohoto třetího balíčku, tak pro komisi zde je jeden velmi důležitý bod a sice my tomu říkáme tržní design. Už jsem o tom hovořila před chvílí. Možná si vzpomínáte, že třetí balíček vytvořil nové nástroje, kdy prostřednictvím velmi složitých mechanismů spolupráce mezi ESA, různými ENSO a tak dále, se teď vytvářejí síťové kódy na celoevropské úrovni. Podle nás je to velmi eh, dobrý začátek. V průběhu léta ESA vydala tři z těchto průvodců, guidelines. Je to velmi zajímavé pro všechny zúčastněné. A do roku 2014 nám to pomůže dosáhnout žádaného výsledku. Nicméně jsou zde i další výzvy. Všechny členské státy, které budou muset eh, tyto kódy prostřednictvím komitologie schválit, eh, Členské státy jsou eh, zavázány k tomu, aby zde vznikl jednotný systém pro Evropu, protože jsou přesvědčeny o tom, že to bude efektivní. Ale všechny členské státy zároveň eh, argumentují, že právě jejich systém by měl být modelem pro všechny ostatní evropské státy. Takže zde proběhly diskuse o tom, jaký by ten konečný systém měl vlastně být. Parlament eh, končí práci ohledně remet. Eh, Týká se to tedy velkou obchodu s energií. Mělo by to také vést k přijetí sekundární legislativy. A je také naším úkolem, aby remet vstoupil v platnost co nejrychleji. Tyto dva body, nejdříve tedy, abychom se ujistili, že třetí balíček, eh, který byl vyjednán velmi dlouze, po velmi dlouhých jednáních, bude teď implementován a abychom přešli od slov k praxi skutečné tržní integrace. A za druhé chceme také ujistit, že pro Evropu vytvoříme celoevropské systémy pro fungování sítí a organizaci trhu. To jsou dva hlavní cíle pro komisi, která se snaží dosáhnout tohoto náročného cíle vytvoření vnitřního trhu s energií do roku 2014. Samozřejmě máme zde i spojitost s balíčkem pro infrastrukturu, ale o tom se už diskutovalo zvlášť, takže já ráda odpovím na vaše otázky, které se týkají tohoto bodu, ale nebudu se u toho dlouze zdržovat. Dokončení vnitřního trhu to bude náročná práce, máme před sebou opravdu hodně kroků, už pozorujeme určité problémy, které vystávají, ale je to proveditelné, není to nerealistický cíl. Myslím si, že hodně toho bude záviset na tom, jakým způsobem bude reagovat průmysl, jaká bude dynamika. Budeme i nadále pozorovat to, že operátoři eh, TSO, tedy operátoři přenosové soustavy se budou vydělovat eh, a budou se osamostatňovat od dodavatelů a výrobců. Nebo naopak eh, uvidíme to, že zde budou vertikálně integrované společnosti, které pořád eh, věnují větší příležitost, nebo tedy větší pozornost tomu, aby hájili stávající stav. Myslím, že Teď jsme v klíčovém bodě, uvidíme, jakým způsobem se bude průmysl rozvíjet a měli bychom je tlačit do, té, do toho modelu založeném na konkurenci. Záleží také na tom, jakým způsobem budou vypadat naše energetické politiky. Budou se na to členské státy dívat eh, z ryze národního hlediska, dají přednost tomu, aby mohli mít eh, státem financované skladovací kapacity na svém vlastním území, anebo dají přednost eh, propojení různých zdrojů a také dovozu z jiných zdrojů. Dále zde máme také rozhodnutí ohledně energetického mixu, jaká budou eh, přijímat eh, členské státy, aby mohly ovlivnit energetický mix eh, ve své zemi. To je pořád v kompetenci členských států. Budou to ale dělat izolovaně, anebo budou ochotní vzít v úvahu to, jaký dopad budou mít jejich rozhodnutí na fungování trhu v celé Evropě, především tady v sousedních zemích. Myslím si, že bychom měli podporovat výměny mezi členskými státy. Začali jsme už tím, že jsme 20. července zorganizovali schůzku generálních ředitelů, aby se diskutovalo o tom, jaká opatření nebo jaký bude dopad těchto opatření na energetiku ve členských státech. V září budeme mít také eh, neformální radu ministrů a 29. září budeme také hovořit o této otázce. Přístup ze strany komise je ten, že chceme usnadnit debatu, usnadnit výměnu názorů, aby byla zajištěna transparentnost eh, členských státech a také, aby bylo jasno, jaký dopad budou mít jejich rozhodnutí na okolní členské státy. A z technického hlediska chceme poskytnout podporu. Chceme také se zaměřit na to, jaká opatření nebo jaká rozhodnutí v ohledně energetického mixu budou mít dopad na uh, trh v členských státech. To je tedy perspektiva z mého hlediska a ráda bych také vyslechla názory a úvahy ze strany členů tohoto výboru a také případné dotazy. Děkuji. Děkuji vám. Už tady máme první příspěvky. Pan Svoboda se hlásí jako první. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za zprávu nevím, jestli je sklenice poloprázdná nebo poloplná, ale v každém případě není dostatečně plná, to vám dávám zcela za pravdu. A myslím si, že já jsem sám byl kritický vůči některým extrémním požadavkům, které se týkají unbundlingu. A e, je tady řada energetických společností, které jsou vlastně velmi hrdé eh, na to, že došlo k tomuto unbundlingu, eh, unbundlingu nebo že se k tomu chystají a které jsou eh, rády, že tady byly tyto kroky liberalizace. Dávám vám zcela zapravdu a máte podporu parlamentu v tom, když se bude postupovat proti těmto zemím. A to zvláště hm, platí pro regulační úřady. Já si myslím, že je naprosto nepřijatelné, aby některé země své regulátory neudělali dostatečně nezávislé, aby jim ale nedali dostatečně kompetencí, protože to pak brání investicím a eh, evropajizaci mm, mm, investic. Vcela jednoznačně, protože jestliže podnik ví, že může v sousední zemi investovat, ale že tam budou veliké potíže, které musí překonávat, že tam není žádné Eh, objektivní možnost eh, schvalování, ale že je to stranicko-politicky ovlivňováno, pak eh, určitě od takovýchto investic odstoupí. To si myslím, že je dost rozhodující i pro tento parlament, protože je to jedna z podstatných otázek v tomto balíčku, že národní regulační úřady přece jenom by měly si ponechat nezávislost a měly by být rovnoměrně vybaveny podobnou mocí nebo kompetencemi. Co se týče infrastruktury, tak bych poprosil poprosil, abyste řekla, že chtěl říct pár slov k tomuto. Zvláště v situaci, jako je tato, kdy eh, nutně potřebujeme evropské investiční programy a měli bychom jim eh, být odvahu těmto lidem dát, aby investovali v Evropě v pravém slova smyslu, tak by bylo důležité, abychom eh, měli tuto možnost mm, budovat investice. Právě v souvislosti s tím, co jste se zmínila, a sice otázka různých rozhodnutí v jednotlivých zemí, to se týká třeba atomové energie nebo mixu energetického obecně, potřebujeme více investic a to pan komisař i vy, i pan kolega Royal říkali, a protože když budu mít vítr z e, severu a budu ho chtít dostávat někam na dalekého jihu, třeba až na Saharu, a bude potřebovat potom energii třeba také i v středu Evropy, tak budu potřebovat odpovídající infrastrukturu. A proto si myslím, že je důležité poukazovat na infrastrukturu jako na integrační prvek a podívat se na to jako na nástroj společného eh, trhu a také v souvislosti s ukládáním ehm, energie. Ehm, protože protože přeshraniční spolupráce eh, by pak mohla následovat, protože ne všude existují tyto možnosti ukládání, které je možno příslušným způsobem využít. A proto jsem toho názoru, že bychom právě v případě představ, představ o infrastrukturách, abyste to tady už ukázala, a ostatní představy budou rozpracovány, je velice důležité, abychom od samého začátku eh, koncipovali infrastrukturu evropsky. A abychom tyto kooperace, eh, eh, kapacity zásobníkové, aby to všechno šlo ve směru alternativních nebo trvalých energetických politických forem, aby se to propojilo. A myslím si, že toto pak bude e, další důležitý příspěvek. Hm, závěr. E, za prvé podporuji snahy komise, aby byly varovány země, které zatím nezavedly příslušné postupy tedy země, které nejsou ochotny učinit příslušné kroky, zvláště e, co se týče regulačních úřady. Jsem tam se to chtěl zdůraznit. Za druhé bychom neměli zapomínat na infrastruktury a jejich další vybudování jako integrační prvek charakteristický e, tohoto spole- pro vytvoření tohoto společného evropského trhu. Děkuji. Pan kolega Klante. Děkuji. Možná jenom doplním. Nechci opakovat to, co říkal kolega Svoboda. Myslím si, že vývoj už je natolik složitý v eh, energetickém trhu, že může, je chválihodný váš optimismus, ale eh, mám velké potíže věřit v tom, eh, že, to, že se nám to podaří. Chtěl bych uvést dva příklady z vlastní země. Po Fukushimě Ehm, došlo k velké změně eh, od kolonu vlády ve směru alternativy energii od atomu a tady jsme zažili zajímavý vývoj. Mezitím už 20% eh, ehm, eh, z tohoto fondu, ale mm, výstavba infrastruktury tím nebude zastavena. A druhá otázka je, pokud se nám nepodaří zvládnout infrastrukturu, pokud nebudeme moci ukládat, tak ehm, mám tady další projekt, já jsem z Braniborska, máme tady jeden projekt, jde o ukládání CO2, chceme to tam zkoumat, nechceme to ještě aplikovat, ale chceme zkoumat, mm, a mm, tady ale vypukly protesty občanů, nedá se to zvládat a spolková vláda e, z toho udělala takový malý e, zákon. Každá spolková země si může sama rozhodnout, jestli se bude ukládat nebo ne a proto eh, bych se odvážili do prognózy, že ukládání eh, CCS je o zastaralé v Německu. Jestli eh, to bude korektní implementace evropské směrnice, o tom bych rád pochyboval. To bychom se museli potom ještě o tom pobavit. A když pak poslouchám o přezraničních projektech vnitřního trhu, že se toto chce zorganizovat, tak bychom asi museli ještě udělat hodně přesvědčovací práce. Takže to bylo takových pár komplexních příkladů, ale ten dopad to má pak až na toho posledního občana. Ehm, já, mm, ano, alternativní energie, které jste narýsovala, to je, mm, jsou věci přijatelné, do toho musíme jít, ale tím, že například velký koncern už nemůže dělat ehm, z uhlí elektřinu, protože to bude velice mm, drahé, tak to bude nereálné, tak si musíme zvážit, jestli to jde dále nebo ne. A to bude mít dopad až na ehm, daně a tady budou po toho vznikat veliké problémy a velké diskuse takže jsem tím chtěl pouze říct, že jsme se všichni společně eh, eh, tímto musíme zabývat. Je to velice komplexní cesta a Nemůžeme říct, že energetický mix je jenom věcí jednotlivých eh, států. To potom všechno bude mít dopad na všechny členské státy. A o tom bychom měli intenzivně hovořit, jestli eh, se z toho stane jednoho dne evropský energetický mix nebo ne. Nevím, jestli se tak daleko dostaneme, ale jsou tady různá pojetí. Někdy máme mm, eh, mm, na dojem, že v této finanční krizi se rozpadne Evropa, někdy mám pocit, že si přejeme Spojené státy evropské, takže musíme o hodně věcech do budoucna přemýšlet. Kolega Udy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za informaci o stavu věci. Vy jste hodně hovořila o oddělení mezi dodávkami a přenosem, ale málo jste hovořila o infrastrukturách. Poslance velmi zajímá to, jakým způsobem bude Unie investovat do těchto záležitostí. Od té doby, co došlo k unbundlingu, od té doby, co historičtí operátoři přistoupili na tento systém, tak eh, já nevím, ale myslím si, že už není úplně jasné, kdo je zodpovědný, kdo je majitelem těchto infrastruktur, kdo rozhoduje o investicích. A já si ptám, zda nenastal čas, aby vlastníci infrastruktury učinili zprávu, vypracovali zprávu o všech těchto infrastrukturách, které jsou zatím v soukromém sektoru. Co by se stalo, kdyby Gazprom například odkoupil velkou část infrastruktur pro plyn. Říkáte, že na to dohlížejí regulátoři, takže by to nemělo být problémem, ale v každém případě si myslím, že by to působilo problémy pro občany, pro jejich pocit. Jak je to tedy s infrastrukturami a jaká je dlouhodobá vize komise? Jaké má návrhy k tomu, abychom ujistili naše občany, že ať už se nacházejí kdekoliv na území Evropské unie, tak dostanou eh, z těchto infrastruktur dostatek eh, kvalitního, kvalitní energie. Vím také, že komise přemýšlí o vytvoření centrály pro nákup plynu v oblasti Kaspického moře. Eh, vím, že něco takového už proběhlo a že těmto centrum se příliš nedařilo. A proč komise se rozhodla vytvořit centrálu pro nákup plynu právě v této oblasti?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 by se dokončila tato evropská perspektiva. Děkuju. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Bernard. Za její slova mám k tomu dvě otázky. Hovořila jste o možnosti vytvoření střediska které by dováželo plyn ze střední Asie. Ale víme, že turecká energetická společnost nevybírá poplatky, ale mění ceny dovážených výrobků, aniž by tedy vybírala clo. Pokud to tak je, tak eh, toto středisko nebo tato centrála k ničemu nebude, protože budeme muset platit eh, větší clo té turecké elektrické společnosti, s níž bychom museli spolupracovat když bychom dováželi energii z Iraku nebo z Turkmenistánu? To je tedy první otázka. Druhá otázka, bezpečnost. Říkala jste, že členské státy dohlížejí na svou bezpečnost dodávek. Tím, že diverzifikují své zdroje. Ale o jakých zdrojích hovoříte? Plyn, plynové rezervy, které byly odhaleny na severu Evropy? Paul Rübich, děkuji pane předsedo. Já jsem byl na dovolené na Kypru a sledoval jsem tam také energetickou situaci. Na jednotném energetickém trhu Eh, si klademe otázku, zdali přeshraniční spolupráce je smysluplná. Tato otázka je nejvíce oprávněná u ostrovů, ale tady na Kypru došlo k tomu, že největší elektrárna byla vyřazena z provozu eh, v důsledku výbuchu a proto je velice špatná situace v dodávkách energie a také proto se využívají e, krizové energie, generátory přes den a nyní se tady e, zabývá Kypr tím, kdo bude dodávat energii. A proto by mě zajímalo, zdali e, Evropská Komise také zvažuje podpořit využívání například obnovitelných energií na Kypru, protože máme například Solatek a to by, tento projekt by se mohl uskutečnit na Kypru, protože tam je největší počet eh, slunečných hodin. A Eh, opravdu tam se potřebuje chladit a také solární panely jsou nyní levně k dispozici, takže se tady ptáme, zdali pro takovéto ostravy, jako je Kypr a Malta, by tady nebyla smysluplná iniciativa ze strany komise. Kolegyně Jordan Cislík. Děkuji diskutujeme o otázce, jak můžeme vytvořit evropskou energetickou politiku a propojit národní eh, energetické politiky. Toto také souvisí s tím, že musíme mít eh, dobrou infrastrukturu, ale také musíme eh, plnit hmotné právo. To je také sociálně politická otázka je také velice důležité, co jednotlivé členské státy dělají na vnitrostátní úrovni. Jestliže jedna země se rozhodne pro velké změny, pak toto bude mít velké dopady na celý energetický trh a na sousední země já především myslím na Německo, ale je tady také jedna obecná otázka, protože já jsem přesvědčena o tom, že bychom měli také eh, odhadnout a vyhodnotit, kam až jednotlivé země mohou být, kde může být limit suverenity, což se týká také subsidiarity, protože v Evropě pak mohou nastat velké problémy s uskutečňováním evropských plánů. Musíme najít vhodné oblasti pro vytvoření společné energetické politiky a také se tady hovořilo o obavách občanů protože jestliže není dostatečná infrastruktura, pak bude energie občanům chybět. Toto by mohlo mít také negativní dopady na občany, nejenom pozitivní dopady. A právě proto je třeba postupovat obezřetně. Mám následující otázku. Kde se domníváte, že jsou hranice suverenity jednotlivých zemí? Já jaký příspěvek by měly jednotlivé členské státy udělat pro stabilizaci vnitřního trhu. Byly všechny tyto prvky také jasně stanoveny a definovány, Angelika Nibler? Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě a neslyšela jsem vaše úvodní slovo. Takže jestliže jste o tom již hovořila, tak eh, nechci tady nudit, probereme to bilaterálně, ale já tady mám jednu zásadní otázku. Když jsme schválili třetí balíček, tak jsme měli ten cíl, že chceme dokončit evropský energetický vnitřní trh. Podívám-li se dnes na situaci v jednotlivých členských státech, tak si myslím, že jsme od vnitřního trhu na míle vzdáleni. Máme mnoho členských států, které mají národní monopoly a v mnoha zemích se od schválení balíčku vůbec nic nestalo. A vy jste jste hovořila o legislativě, ta se možná změnila, ale z hlediska mocenského postavení, monopolního postavení se v mnoho státech nic ne, nezměnilo. E, my bychom o tom také ve výboru měli hovořit. A unbundling byl velice chválen, vyzdvihován jako nástroj pro dokončení energetického trhu v Evropě, ale nyní již můžeme konstatovat, že tento e, prostředek tento cíl nesplní. Děkuji vám. Děkuji, Kulo Tormes. Děkuji, pane předsedo. Vítám zpět všechny kolegy po doufám krásné letní přestávce. Já bych nebyl tak skeptický vůči tomu, čeho jsme v minulých letech dosáhli. Já jsem tady od roku 1999 a druhý a třetí balíček se týká především kulturních změn, protože předtím se to týkalo především energetiky a elektřina byla, eh, fungovala na bázi národních monopolů. A my jsme v tomto parlamentu se snažili o europeizaci plynového trhu a trhu s elektřinou, že to v některých zemích trvá déle, to mě nepřekvapuje, ale měli bychom také vidět určité pozitivní aspekty. A jeden takovýto pozitivní aspekt minimálně pro mě je ten, protože někteří mý Němečtí experti a kolegové mi řekli, že německé vystoupení z jaderné energie eh, by bývalo, bylo téměř neprosaditelné bez oddělení majetku, protože kdyby nedošlo k unbundlingu, tak by pouze provozovatelé atomových elektráren znali situaci na síti. A protože došlo k unbundlingu, k oddělení sítě od výroby, e, tak proto provozovatelé sítě pak mohli říci, my máme určité potíže, tedy úzké profily na sítě, ale dokážeme je překonat. Takže to, že došlo k oddělení sítí od výroby, tak to umožnilo vystoupení e, z jaderné energie. A takže my jsme dosáhli minimálně transparentnosti trhu. Pan Odí se zmínil o tom, jak přeshraniční jsou provozovatelé sítí. A vy jste hovořil o tom, že by bylo lepší mít větší regionální a evropskou integraci na energetických trzích. A já si myslím, že to je dobrá věc. Podívejme se na trh v Beneluxu a Německu. Máme Tenet, který jde z Nizozemska přes eh, Severní moře a až po eh, rakouskou hranici. Takže máme tady provozovatele, který toto také zvládá. A potom také v oblasti plynu máme Gas Unique, eh, plynová unie, združení, které také takto funguje. To znamená, že jsou tady subjekty, které překračují hranice úspěšně. Takže my bychom měli zvážit, jak můžeme toto všechno urychlit, jak můžeme urychlit transport, energie přes hranice, ať se to děje po soukromé či veřejnoprávní úrovni. Mám dvě otázky na komisi. První otázka je ta, jestliže chceme regionální integraci, což by měl být předstupeň evropské integrace, pak také musí národní regulátoři více spolupracovat. A zatím je tady jedna neúplně zodpovězená otázka. Co dělá komise, aby zabezpečila, aby německý, francouzský, lucemburský, belgický, nizozemský regulátor, tedy aby tito regulátoři mohli spolupracovat jak posíme spolupráci západních regulátorů s východními a středoevropskými eh, re, eh, regulátory. Takže co děláte v tomto ohledu, jak si tady představujete spolupráci? A ještě chci také říci, že minulá komise aktivně se snažila o větší konkurenci na velkoobchodním trhu. Také DG Competition udělala, zpracovala studii a analýzu a já však mám ten dojem, že tato komise je méně ochotná monitorovat velkoobchodní trh a také sledovat, zdali tento velkoobchodní trh dobře funguje. A Jde o to, že když bude velkoobchod fungovat dobře, pak tady budou také velké cenové rozdíly, protože já si myslím, že komise by se do tohoto měla více politicky zapojit. Danke, Frau Kollegin Figueredo. Děkuji, paní kolegyně Figueredo. Obrigada. Também gostaria... Já bych eh, ráda položila dvě otázky, které mi činí obavy, protože jde o vybudování vnitřního trhu Nejprve eh, něco k rozdílné situaci v jednotlivých členských státech. Určitě jsou tady rozdíly mezi provozovateli, rozdíly mezi infrastrukturami, také finanční situace je jiná. Otázka tedy zní, jestli je možné, aby se zaručil vývoj infrastruktur v zemích s vážnými ekonomickými, finančními a sociálními problémy. A jak je možné eh, si naplánovat podporu těchto zemí, tedy modernizaci jejich infrastruktur? A jak je možné poskytnout eh, záruku řádné distribuce energie ať je to plyn, elektřina, jiný nebo jiný formát energetický. Druhá otázka je s tím propojená, ale to je také spojeno s cenami, jak jsou tedy cenami koneční spotřebitelů. Mohou to být malé, střední podniky, eh, může to být eh, obyvatelstvo celkově. Protože navýšení energetických cen, daní a podobně a v některých případech snižování mest eh, může znamenat eh, krok zpátky. Velmi často eh, to vede k zvyšování nezaměstnanosti a chudoby. Takže toto bude mít jistě i dopad na energetickou situaci. Jaká opatření je možné učinit, abychom si uvědomili všechny tyto rozdílné situace? A nebo jak eh, se můžeme Abycho, jak se ubírat cestou, kdy nebudeme zhoršovat eh, nerovnosti mm, v eh, infrastruktuře, distribuci a přístupu k energiím. Děkuji. Paní Krostet. Merci. Je vais Děkuji. Já se vrátím k bodu, o kterém už se zmínilo několik kolegů a sice o infrastrukturách a o potřebném financování k tomu, aby tyto infrastruktury mohly dále fungovat. My jsme vydali zprávu Wagner o energetických infrastrukturách. V této zprávě byly navrženy různé mechanismy financování velmi vynalézavé, využití kapitálu, evropské fondy a tak dále. Mě by zajímalo, jak je na tom komise, pokud jde o konkrétní reakce na návrhy obsažené v této zprávě. Na druhé straně jsou zde i projekty infrastruktur, které mohou být eh, skutečně zásadní, ale nejsou rentabilní a které tedy mohou být ponechány svému osudu. V tomto případě by bylo nutné, aby úřady a podniky spolu spolupracovaly například prostřednictvím partnerství soukromého a veřejného sektoru. Jakým způsobem k tomu chcete přistoupit, jak chcete podpořit financování tohoto druhu ke zlepšení infrastruktur? Děkuji. Paní kolegyně kolovská Bobinská. Thank you very much. Děkuji. Pan Rubich byl na Kypru a podělil se s námi o zkušenost ehm, z této dovolené. Já jsem byla v Polsku v malé vesnici a také jsem zakusila něco, co myslím je klíčové eh, z hlediska infrastrukturálního. Došlo k přerušení dodávek energie pokaždé, když pršelo. Takže Ehm, ehm, během, jak to bylo jako v komunismu, vždycky jsme se dívali z okna, když pršelo, tak jsme věděli, že e, budou přerušeny dodávky energie. Takže se chci zeptat. Vždycky přemýšlíme o infrastruktuře e, v souvislosti s nových investicí a podobně. E, je to velmi důležité, ale pokud budeme chtít mít opravdový vnitřní trh, tak musíme diskutovat o modernizaci v každé zemi. Protože když slyším, že spadl nějaký strom nebo vítr, um, učinil škodu, způsobil škodu, tak to není uh, správné mm, vysvětlení v dnešních dobách. Proto bych se chtěla uh, zeptat, co plánujete, mm, eh, co chcete mm, udělat pro to, abyste posílili modernizaci již stávajících sítí? To je první otázka. A druhá, chtěla bych podpořit kolegy, kteří hovořili o vlastnictví. Myslím si, že jestliže mluvíme o bezpečnosti energetických dodávek, tak vlastně málo toho víme o vlastnictví mnoha e, společností. Tam to je velmi klíčová otázka, protože to není pouze otázka, kterou zmínil pan, pan Ody. Je to třeba i otázka toho, kdo eh, kupuje licence eh, řidičného plynu v Polsku. V podstatě nevíme, kdo eh, to dělá a tak to platí pro řadu jiných společností. Myslíte si, že komise by mohla se vypořádat s tímto problémem a že by se mohla nalézt nějaká metodologie, tak abychom se o tomto mm, otázce vlastnictví mohli více dozvědět? Nebo o investicích? oblasti energie. Děkuji. Děkuji. A ještě dvě, tři otázky. Ehm, e, co si myslí komise o ehm, kapacitách, jak to všechno je v souladu s evropským vnitřním trhem? To je první věc. Druhá otázka ehm, e, vzestup obnovitelných energií a stále větší podíl je vyčlenován z trhu a ten mizí. To je podíl, který potom eh, už není na vnitřním trhu, ten je stále větší. Jak chcete na toto reagovat? A nebo mm, vzdáváte se tímto koncepce vnitřního trhu. Je to tato odpověď a v neposlední řadě mm, porušování smluvních závazků eh, eh, ze strany jednotlivých států, co se týče stanovování cen mm, za elektřinu. Jak se chce komise vypořádat s těmito otázkami? Já si myslím, že to Ehm, běží dosti teď, je to dost váhavý postup, no, pomalý postup. Eh, teď máte 120 otázek, eh, možná i 200, nevím. Ale snad se aspoň pokusíte na pár z nich odpovědět. Bude-li to ve vašich silách, byl bych vděčen, protože je to široká paleta otázek a um, je toho teď hodně na, pro, na programu, prosím. Ano, děkuji vám všem za příspěvky, otázky. Je dobré sledovat váš eh, zájem, který máte různé otázky a je důležité i vaše eh, povzbuzení a je důležité se na to dívat jako na výzvy. Mohla bych, myslím, začít s infrastrukturou. Eh, myslím si, že jsem to milně vynechala ze své prezentace, to proto, že jsem si myslela, že informace, kterou eh, jste měli k této tématice, eh, už mm, eh, je, je byl detailně pokryta v jiných oblastech. Je mm, dokončení infrastruktury, rozvoj chybějících propojení, stejně jako nová vybavení a stávajících infrastruktura, modernizace sítí, zvláště v oblasti elektřiny, také role inteligentních sítí. To je určitě třetí klíčový komponent mm, pro dokončení interního vnitřního energetického trhu. Bez fyzických sítí bez jejich definicí nebude možné provozovat přeshraniční obchod, takže to je určitě klíčový pilíř. Komise eh, eh, rozpracovala eh, strategii pro rozvoj infrastruktury, to jistě víte, to máme tady legislativní návrh a myslím, že mm, bude hotov pro předložení v říjnu nebo v listopadu. A e, ten se bude zabývat čtyřmi otázkami, které e, podle našeho názoru jsou e, klíčovými body, kterými se musíme zabývat na základě zpětné odezvy, kterou jsme dostali k otázce infrastrukturálního balíčku. První bod je plánování infrastruktury. Mnozí z vás se zmínili o tom, že rozvoj evropské, evropských sítí, že e, tady toto také hraje roli a je to důležité, protože se musíme na to podívat z evropské perspektivy, když se týče rozvoje infrastruktury. A to je něco, co, s čím souhlasíme jako komise a chceme to e, zvážit v našich e, návrzích Rozvoj by měl být založen na kombinaci přístupu bottom-up, to je to, co bylo navrženo národními regulátory a členskými státy, ale eh, také je tu vize, kterou před, eh, byla přednesena na evropské úrovni. Jaké jsou klíčové koridory mm, v Evropě, které musí být eh, rozpracovány a které se musí stát prioritou? Druhý bod, který byl zdůrazněn, myslím, všemi aktéry, mm, jsou potíže, které se vztahují k plánovacím postupům. To tady bylo zmíněno rovněž v diskuzi. A Často jsou tu protesty eh, z veřejnosti, z místních eh, komunit, které, které se dotýkají tyto investice do infrastruktur a eh, to hodně brání potom rozvoji infrastrukturálních projektů. Desetileté plánování mm, ehm, třeba v oblasti některých projektů, to není výjimka. A je, to je tady další otázka, které se my chceme věnovat. A jistě bereme v potaz i legitimní zájmy místních komunit a e, také e, musíme standardizovat určité postupy, které by mohly na pomoci e, rozvoji jednotlivých evropských projektů. Třetí bod. Musí se stanovit regulační rámec který, bude, který umožní investice do infrastruktur. Energetická infrastruktura vždycky bude regulována, myslím, protože je to prostě takový přirozený monopol a proto je důležité, aby inve- ti, kteří investují, učinili svá rozhodnutí a je důležité, aby měli důvěru, že právě přes regulovaný tarifní systém budou mít férový, se jim vrátí eh, investice. A třetí bod eh, je financování. Mm, my jako komise věříme také, eh, že v maximální možné míře investice do infrastruktury by měly být financovány trhem a eh, že mm, eh, pokud by trhy nebyly schopny toto mm, udržet, pak by my měli bychom se tedy pokusit posílit účinné veřejné zdroje, tak abychom zajistili to, že tady budeme moci to vyvážit i soukromými investicemi. To je tedy čtvrtý bod kterému se bude věnovat v následné fázi. Ale chtěla bych také zdůraznit eh, to, že infrastruktura eh, se, eh, se dobře rozvíjela. Tady nejde jenom o rozvoj dodatečných infrastruktur, ale jde také o využívání stávajících infrastruktur a to účinnějším způsobem. A zvláště v sektoru s plynem eh, tady máme nějaké propojení a jsou tady smluvní závazky, to znamená veškerá kapacita potrubí je na dlouhou dobu zabukována a není mnohdy k dispozici, není možné sám nově vstoupit. To znamená, jde i o technické využití těchto propojení. Všechny jsou technicky propojeny a zablokovány, takže jde o takový technologický design, jde o to zajistit, eh, že kapacita, která je zarezervována, ale neužit, neužívána, aby jí bylo využito na trhu, tak aby ji mohli využít ještě i ostatní. A mm, to jsou, tady jsou určité kódy sítí, tady mluvíme o tom takzvaném designu tržním a to je klíčová věc. Neměli bychom jenom investovat do budov, eh, neměli by vznikat jen nová vedení vedle stávajících, která nejsou účinným způsobem využívána používána. Druhá, druhé téma, kterému bych se chtěla věnovat, ehm, byla tomu položena řada otázek, výsledky, kterých bylo dosud dosaženo ehm, na vnitřním trhu a také vyhlídky týkající se unbundlingu. Eh, souhlasím s tím, co říkal pan Turmes. Eh, výsledky dosud nejsou úplně negativní. My jsme skutečně dosáhli dosti pozitivních výsledků v rámci liberalizace energetického sektoru. Když se například podíváte na to, jak trh s plynem v západní Evropě reagoval na eh, různé poptávky a dodávky eh, a na dynamiku globálních trhů s plynem, protože ekonomická krize a jiné faktory eh, nám ukázaly, že dodávky byly vysoké a poptávka nízká. Měli jsme tady ještě také plyn z USA a to mělo okamžitý dopad na krizi, na Um, trhu v západní Evropě. A um, ne vždycky se to se tady v tom odrážela stejná dynamika ve východní eh, Evropě. Je to celá kombinace různých faktorů, ale je vidět, že trhy um, opravdu začínají fungovat. Příklad německé rozhodnutí mm, um, odklonu jaderných elektráren po katastrofě ve Fukushimě. Hodně se tady diskutovalo o eh, dopadu na ceny, jaký to bude mít. Když se třeba podíváte na prezentaci, která nám byla eh, předložena eh, spolkovou agenturou, to bylo setkání, které jsme měli 20. července, tak cenový dopad, mm, tady to bylo mm, koncipováno krátkodobě, protože jsou tu určitá očekávání, která trh měl. Ale okamžitě poté eh, to zase bylo eh, snížilo, nebo to bylo sploštěno. Tedy trhy skutečně fungují. Když se podíváte na likviditu trhu, tak e, vidíme e, zvýšení objemy, s kterými se e, obchoduje jak v oblasti elektřiny, tak plynu se navyšují. Tedy jsou tady pozitivní signály, ale celkový obrázek je velmi rozdílný, když srovnáváme členské státy mezi sebou. A jak jsem zmínila ve své prezentaci, není to, neodráží se to vždycky v celém hodnotovém řetězci. Například nemáte dostatek volné soutěže že mm, v oblasti výroby v jednotlivých členských státech mm, dva dodavatele. Mnozí, mm, je tady třeba jeden dominující výrobce v jedné zemi a to je něco, eh, co musíme i nadále sledovat spolu se členskými státy a národními regulátory. Musíme se snažit tuto situaci vylepšit, také fungování maloobchodního trhu. To je jasně něco, co musíme dále sledovat. Eh, k unbundlingu. Eh, nejsem tak pesimistická v této věci, protože když se podíváte na eh, čísla, tak většina členských států mm, si vlastně eh, vybrala toto vlastnictví unbundingu jako model, který chce implementovat ve svých právních systémech. A v oblasti elektřiny je to jasnější tendence než v plynu. Řada členských států se rozhodla pro tento model a implementuje ho. A dokonce i členské státy, které si vybrali operátory, tak stále více přecházejí k tomuto ownership unbundling. Já myslím, že to je něco, co tady je a co bude i postupovat do budoucna. A věřím v tyto tendence emancipační TSO, tedy z eh, transmi, eh, tedy přenosových eh, sítí. Jestliže se podíváme na opatření, která souvisí s unbundlingem, tak ehm, tady máme kontext NSO a také o zodpovědnost, kterou mají, eh, tedy jde o evropské eh, kódy. To vytváří novou dynamičnost, eh, kdy oni více přemýšlí jako operátoři nebo provazatelé na trhu a ne jenom jako jednotliví malí aktéři. Tak to je něco, co myslím bude se dále rozvíjet, budou se to, bude se to rozvíjet i v přeshraničních oblasti, už to bylo zmíněno. Máme ale i další příklady. Eh, kdy tyto sítě fungují přeshraničně a to vytváří novou dynamiku. Ale, jak jsem řekla dříve, musíme eh, pečlivě toto vše sledovat, abychom zajistili, že i ostatní, kteří jsou zdrženlivější, ať je to na úrovni členských států nebo podniků, aby vážně brali otázku unbundlingu, a aby se angažovali, a aby se vytvořil aktivní, dynamický nový model soutěže, eh, protože je nutné eh, zajistit, aby se některé věci eh, změnily. A k otázce diverzifikace zdrojů, dodávek. Eh, tady už byly různé věci řečeny ke Kaspické oblasti a Nabuko. A předtím jsem se zmínila o tom, že tady nemáme stejné ceny ve východní Evropě ve srovnání s Evropou eh, západní za poslední léta. Když se podíváme na globální dynamiku eh, poptávky a dodávky a stanování cen, myslím, že do velké míry jsou tu, i to dáno skutečností, že východní Evropa eh, zůstává daleko více vystavena jedno, jednomu dodavateli a proto tady není taková velká možnost diversifikace e, dodávek nebo zdrojů. Dále bylo hovořeno také o regionálních zájmech při rozvíjení e, kapacit zásobníků, ale e, ráda bych zmínila také rozvoj LNG terminálu, tak aby bylo možné diversifikovat dodávky. Komise Jednou z našich priorit v tomto kontextu je Ehm, dopracovat se k diversifikaci dodávek baltsky pobaltských států přes terminál LNG. A my bychom toto velice uvítali, kdyby se to mohlo vybudovat v jednom z pobaltských států. A také věříme, že země, který se to týká, eh, se budou muset těmto otázkám věnovat na regionální úrovni. Dále byly učiněny návrhy, abychom my jako komise jsme potlačili regula- eh, národní regulátory, aby spolupracovali na regionální úrovni. A já myslím, že to je férový přístup protože do jisté míry regionální spolupráce mezi národními regulátory funguje dobře. Podíváme-li se na mm, e, mm, e, trhy s elektřinou v severní Evropě a v jižní Evropě, v západní Evropě, tak to je doprovázeno právě spoluprací e, národních regulátorů a to je dobrý příklad. Ale souhlasím s tím, že stejná intenzita spolupráce neexistuje v jiných regionech a možná ani neexistuje v oblasti plynu, tak jako je to na poli elektřiny. A jako komise jsme se, jsme se, se požádali regionální skupiny regulátorů, mm, bylo to v dubnu nebo v květnu, myslím, aby předložili do července mm, své pracovní programy, abychom věděli, jak si myslí tyto regiony, že budou schopny přispět k dokončení vnitřního trhu. A e, máme tady plány pro sektor elektřiny, ale není tom tak ještě pro e, sektor e, plynu. Chceme je analyzovat a chceme zajistit, aby tyto regiony plně využili svých potenciálů a přispěli k dokončení vnitřního trhu. A v kontextu diversifikace zdrojů a dodávek byla nadnesena otázka jak to vypadá v evropském eh, průmyslu, jak by bylo možné usnadnit celý tento eh, eh, projekt. Musím tomuto říct, že si nejsem jistá, tedy v předešlé otázce už jsme hovořili o tom, co by měly mm, veřejné úřady udělat, jestli by mohli fungovat jako společnosti nebo jako investoři. A myslím si, že komise by v tomto byla otevřená a e, mohla by se podívat na návrhy, které by třeba přišly z, z průmyslového sektoru, ale mm, mm, Myslím si, že mm, jakýkoliv návrh z průmyslu a mm, bude mm, rozumný, tak to bude všechno na základě pravidelné soutěže, protože chceme zajistit, pokud se třeba bude plyn kupovat kolektivně, celou řadou velkých energetických dodavatelů v Evropě, tak jde o to, aby tyto dodavatele pak budou mezi sebou soutěžit, když budou prodávat tento plyn na evropský trh. Takže tedy kupování kolektivně, to nemusí být samo sobě jako problém, ale z, z perspektivy soutěže se musíme podívat na to, co se stane také s tím dalším prodejem plynu. A to je otázka, která e, je, myslím, e, kterou musí přijít průmysl, tedy návrhy k tomu musí učinit sektor průmyslu. Dále transparentnost, myslím, že to bylo nadneseno některými z vás, přání vě- po větší transparentnosti, kdo vlastně kom patří eh, to, tyto mm, přenosové eh, sítě obecně možná Mm, jaké jsou podíly v energetických společnostech. Souhlasím s tím, že je tady potřeba větší transparentnosti na energetickém trhu a už dříve jsem pracovala v telekomunikačním sektoru a šokuje mě, když se podívám na energetický sektor, jak málo transparentnosti je tady zajištěno. I pro komisi je velice obtížné získat informace o obsahu dlouhodobých smluv nebo o struktuře akcionářské, takže si myslím, že musíme i nadále pracovat na těchto bodech letech. A co se týče remit, tady si myslím, jsme učinili důležitý krok ve správném směru. Parlament Ehm, měl velký vliv ehm, eh, na oblast remitu, na celý systém registrační těch, kteří obchodují a to vnese větší jasno. Pravidla unbundlingu eh, ta také vnesou daleko větší jasno v to, kdo je tady vlastníkem, protože první kritériem, první otázkou, eh, kterou se budeme, hm, kterou budeme žádat, ehm, tak aby tedy na ní odpověděli regulátoři, bude detailní informace o tom, kdo je vlastníkem těchto společností. To určitě vnese větší průhlednost na celý celý trh a to je dobrá věc. Trh s kapacitami, tady se vracím k vaší otázce, pane předsedo. Eh, myslím, že to je něco, co sledujeme s velkým zájmem. Myslím, že tady mm, nemáme nějaké e, úplně jasné představy, pokud, bude e, toto, pokud budeme moci tím e, na pomoci dalším investicím. Mm, a vytvářet kapacity, tak eh, bychom na tohle měli nahlížet otevřeně. Ale mm, ďábel tkví v detailu, když se jedná o taková opatření, která, mm, eh, kterými se má intervenovat na trh. Všichni musíme zajistit to, že pokud dojde k intervenci na trhu, eh, tak nezabijeme, nezničíme pozitivní signály, které by mohl trh vyslat, tak abychom věděli, kde budou účinné investice. A měli bychom se postarat o to, že až budou učiněna taková opatření, tak aby byla propojena proporční, dobře zacílená a aby mm, neměli tento efekt spill over, aby mm, eh, se, eh, aby eh, tady byla zachována dynamika trhu. To je otázka, mm, kterou jsme rovněž diskutovali s britskými regulátory nebo úřady. Když třeba se podíváte na výrobu onovitelných energií a víme, tady máte tady ještě výrobu atomové energie, také jsou to cenové signály. Jak potom budou, jakou budou mít význam tyto cenové signály? Já si myslím, že ještě předčasné přicházet i s definitivními odpověďmi, ale určitě to je důležitá otázka, kterou musíme sledovat, musíme ji analyzovat a pak přijít s úvahami o tom, jak by design tržní mohl být pozměněn, pokud ehm, se dostaneme do nového paradigmatu, kdy budeme mít, ehm, ehm, kdy musíme kdy budeme muset zachovat určitou rovnováhu na trhu. Prv, další prvek, stanování cen a energetická chudoba a kdy domácnosti mají pocit, že eh, to může být zhoršená situace. Já myslím, že to je velice obtížná eh, otázka. Byl tady uveden příklad z Polska eh, těch výpadků dodávek energií a nedostatečné investice mm, do údržby infrastruktury a vyvování infrastruktury. To by se mělo zlepšit. Měli bychom pokračovat a zajistit, že tyto sítě budou schopny bezpečně dodávat mm, mm, energii ale e, toto je všechno, tyto investice propojeno s cenami, které spotřebitelé budou ochotni platit a budou schopni platit za energii, protože když se podíváme na počet domácností v Evropě dnes, které teď bez ohledu na příjem těchto e, domácností, které stále profitují z regulovaných cen, pak toto je e, velkou otázkou a zvláště, když regulované ceny jsou na takové úrovni, že velkoobchodní ceny se tomu velmi velmi eh, blíží. Vím, že toto je obtížná věc, otázka tedy regulovaných cen. Ale myslím si, že my jako komise eh, i toto musíme úzce sledovat a eh, například postupy při porušování smluvních závazků. Toto všechno je důležité. Už řada členských států povolána k soudu. Ale Eh, regulované ceny by měly být eh, vnitřní zakázány. Měly by se zajistit, aby regulované ceny byly dobře nasměrovány, zacíleny a členské státy. Eh, tady jsou rozdíly mezi spotřebiteli, kteří opravdu musí být chráněny s, s, s konkrétními cenami a pak jsou tady ale spotřebitelé, kteří zase nepotřebují tento druh ochrany. Protože jak se vyvíjí ehm, konkurence eh, na trhu, tak bychom měli být schopni ehm, tuto cenovou regulaci malobchodní zacílit na skupiny spotřebitelů, které potřebují tuto ochranu. A i potom třeba můžeme dnes otázku, jestli cenová regulace je nejúčinnějším způsobem, jak pomoci těmto spotřebitelům, kteří trpí touto energetickou chudobou. Jestli to nejsou jiná opatření, která budou zacílena na účinnost energetické Mm, jestli mm, bychom třeba izolací budov nemohli na pomoci více. Ale z našeho pohledu některé členské státy, které eh, eh, málo používají eh, nástrojů, aby dosáhli těchto cílů. A mm, Toto může mít škodlivý účinek. Je důležité vytvořit rámec, v kterém se potom budou odvíjet investice. Nevím, jestli jsem tímto, mm, eh, jestli jsem nevynechala nějakou otázku. Nejsem si jistá, jestli jsem vyčerpala všechny. A pokud eh, jsem něco zapomněla, tak mě prosím připomeňte tyto otázky, jinak eh, jsem ochotna se k ním vrátit bilaterálně nebo třeba písanou formou později. Srdečně poděkuji paní Bernac, to byla celá řada detailních otázek a detailních odpovědí. Děkuji velmi. A možná eh, přijmeme vaši nabídku, protože si myslím, že by bylo užitečné, eh, kdybychom dostali takový seznam, ne třeba velikou studii, mm, ale seznam takových eh, problémů a třeba se to může tady poukazovat na problémy jednotlivých zemí. Zvážíme si, jestli bychom eh, vám mohli zaslat písemné otázky, eh, tak abychom měli podklady, eh, kterých můžeme později využít. Děkuji vám za vaši návštěvu, informace, za diskuzi a mm, tím můžeme ukončit bod programu číslo 5 a teď přejdeme k našemu starému mm, bodu programu 4, novému bodu 6. Až dorazí náš host.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 it works. Well, somebody told me that it yes. should. Oh, wonderful. Okay, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, tak budeme pokračovat s bodem číslo 6, minulým bodem číslo 4 a vítám mezi námi pana Krína, který je z expertní skupiny na vysoké úrovni a seznámí nás s výsledky této skupiny. Již jsme o tomto tématu jednou hovořili a jsem rád, že se můžeme k tomuto tématu vrátit. Prosím, máte slovo. A také jsme dostali velice zajímavou brožurku, velice zajímavé dokumenty. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové, jsem rád, že vás mohu oslovit tento důležitý výbor Evropského parlamentu. Činím toto jménem expertní skupiny na vysoké úrovni pro klíčové technologie, která byla založena v červenci 2010 a my jsme minulý týden vydali naši výroční zprávu a doufám, že ji máte všichni před sebou. Chtěl bych vás seznámit s hlavními body zprávy, a žádám vás také o spolupráci v rámci doporučení. Vysoká tedy expertní skupina na vysoké úrovni, vidíte tady před sebou na obrázku členy této skupiny a domnívám se, že v této skupině jsou zastoupeni zástupci klíčových technologií v nejdůležitějších oblastech. My totiž se domníváme, že pokud se neuděje nic zákaz, zásadního v blízké budoucnosti, pak mnoho pracovních příležitostí se ztratí a bude to především ve výrobní oblasti, také v oblasti vývoje a výzkumu a budou to pracovní místa velice dobře placená a k této ztrátě pracovních příležitostí dojde velice rychle. Já vás chci seznámit s tím, co jsou klíčové technologie, potom budu hovořit o celosvětovém vývoji a potom také předložím naše doporučení pro tuto oblast a také požádám o podporu vašeho výboru Evropská komise vybrala šest oblastí nanotechnologie, mikroelektroniku, biotechnologii, fotoniku a dále materiály a tyto oblasti byly představeny těmito uvedenými komisaři, panem komisařem Tajanem, paní Cruz a panem Quinnem. Proč jsme se rozhodli pro tyto technologie? klíčové technologie jsou zásadní pro vývoj jednotlivých produktů. Jestliže se podíváte na svůj mobil, který máte dnes sebou, tak tam jsou pokrokové materiály, jsou tam elektronické čipy pro komunikaci, jsou tam nanotechnologie, je tam fotonika pro fotografie a také na nahrávání video a také v některých mobilech jsou také biotechnologie. Podíváme-li se na další technologie, což jsou testy, testy eh, pro na ptačí chřipku, tak tady také jsou přítomny pokročilé pokrokové materiály, mikroelektronika a další technologie. Podíváme-li se například na fotovoltaiku, na solární panely, tak tam jsou také všechny elementy, o kterých jsem se zmínil, přítomny. To znamená ve všech pokroků pokrokových technologiích tyto produkty najdeme. A pak tady máme závěrečný příklad, to je auto. Tady máme také hodně elektroniky, více než 70% hodnoty auta je elektronika, je tady také biotechnologie, to jsou umělé gumy, pneumatiky, potom tady máme fotoniku, to jsou informační systémy a potom tady máme nanotechnologii a pokročilé materiály. A jdeme-li do detailu, pak klíčové technologie jsou základem eh, změny hodnot ve všech oblastech. A jestliže jdeme o technologií k řešením a také k produktům, tak to, tyto produkty nalézáme v automobilovém průmyslu, ve výrobě světel, tedy žárovek a tak dále a potom také v té elektronice. To znamená, že Evropa musí zvládnout tyto klíčové technologie, jestliže chceme vyvíjet produkty, které budou vytvářet pracovní příležitosti, které potřebujeme v budoucnosti pro naše občany. O tom nejsou žádné pochybnosti. Nyní se chci podívat na naši současnou situaci. Nejdříve vám mohu říci, že Evropa nadále drží krok. Takže vy tam vzadu v místnosti, zde vám chci vysvětlit, že žlutá a modrá eh, čára ukazují patenty, americké patenty. Zelená křivka, která jde nahoru, to jsou patenty z Asie a potom modrá čára křivka, to jsou patenty z Evropy. To znamená, že z hlediska patentů eh, nadále držíme krok, ale vidíte, jak velice roste počet patentů v Ázii. Tady nehovoříme o kopírování, o kopiích, tady hovoříme o vývoji nových znalostí a IP. A pokud se týče patentů, tak potom také e, jsme na tom v Evropě velice dobře. Máme tady celou řadu e, velice dobrých subjektů. Když já bych vám e, chtěl seznámit se třemi příklady z různých oblastí. Například je to oblasti jsou to baterie pro elektrické vozy, bioetanol, výroba bioetanolu a potom také solární panely. Nejdříve se budu zabývat bateriemi. Je to tady velice jasné a jednoduché. Tři e, trojuhelníky, to je podíl patentů ve světě. E, Asie, Evropa, USA. Vidíte, tedy v USA je tady 30% v oblasti baterií, tedy Evropa je na tom o 1% lépe a potom Asie má 35% patentů v oblasti baterií, což vás možná překvapuje. Když se podíváte na ty kroužky, tak tady vidíte výrobu a pracovní místa. Podívejte se na ten kruh v Ázii. 87% výroby baterií je v Ázii to znamená také 87% pracovních příležitostí. 1% je v USA a 0% v Evropě pokud se týče výroby high-tech baterií. Já vám ukážu, co lidé v této oblasti dělají. Takže nyní jde o to, aby se vyráběly nové baterie, nové elektrické vozy a toto jsou údaje z Renaultu takže to jsou výdaje po celém světě. V Ázii je to 3,3 miliard euro v minulém roce 2,5 miliard v oblasti baterií, protože to je srdce toho auta. Podíváte-li se na USA, potom je to 9,2 miliard a 1,5 miliardy v baterii. A podíváte-li se na EU, potom Evropská komise vydává 100 milionů euro. Jak můžeme mít eh, zítř, eh, automobilový průmysl zítřka u nás v Evropě. Takže my musíme tuto situaci zlepšit. Prezident Obama v lednu eh, ve svém prohlášení k národu řekl, že pravidla se změnila on autorizoval svou vládu a také státy, aby udělali vše, co je v jejich silách, aby vyhráli tento závod. A výsledkem toho je, že se eh, USA zaměřuje nejenom na nové eh, výrobny a závody doma, ale také po celém světě. A tady také vidí že také bylo řečeno, že potřebujeme e, stáhnout opět výrobce moderních technologií do USA to je velká akce, kterou zahájila USA na získání výrobců, tak aby se vrátili zpět do USA. To jsou e, BASF odešel z Francie a hodla také zahájit eh, výrobu moderních baterií v USA. Tady vidíte, že to je výroba ve výši 200 milionů a také dostali na to grant. V současné době, kdybychom se to snažili udělat v Evropě, potom bych tento eh, závod čelil různým problémům v oblasti hospodářské soutěže my opravdu přicházíme o naše nejpokrokovější hráče a pro naš, o naše nejlepší technologie a prohráváme tento závod s Čínou a USA. A nyní jsme u bioetanolu. Tady máme trojuhelníky, které ukazují eh, patenty. Evropa vede v oblasti patentů, máme 36%, 34 je v USA, 3, 2, 23% je v Číně. A když se podíváme na výrobu 54% eh, USA, potom 5% v Evropě. My Tady máme rozdělení, odloučení vědy od výroby. A zlepší se tato situace, protože brazilská vláda také oznámila investici ve výši 18 miliard tak, aby zlepšila výrobu bioetanolu v Brazílii. A evropské půjčky eh, byly v této oblasti 6 miliard. Je to podstatně nižší částka, než kterou potřebujeme na konkurenceschopnost. A USA na základě nasměrování prezidenta Obamy se také chovají agresivně a snaží se eh, získat tyto nové výrobce je nová e, společnost Jenos Bio, která e, přišla do USA a získala zde e, grant 50 milionů od americké vlády. Získala také záruky na půjčky ve výši 75 milionů. Ani tuto záruku za půjčku jsme nemohli zde v Evropě poskytnout. To znamená, že také noví hráči, nové subjekty jsou mimo Evropu. A potom fotovoltaika. To je mimořádná oblast, protože Evropa má největší trh v oblasti fotovoltaiku na celém světě. Evropa má 77 globálního trhu podíváte-li se do, kaž, podíváte-li se do novin, potom na Herald Tribune, tady je fotka z Německa, tady je jeden starosta z německého města a stojí u fotovoltaických solárních panelů. A on, tyto panely určitě nejsou z Německa. Tedy trh je v Evropě, ale podíváme-li se na patenty, tak Evropa má 29%, USA mají 27%, to znamená, my stále vedeme v oblasti patentů a Asie má 42%. A podíváme-li se na výrobu, tak trh je v Evropě, my my bychom měli mít největší podíl trhu, protože evropský pro, eh, ev, eh, trh je evropský 70%, ale máme méně než 13% trhu. Zlepší se situace. Udělali jsme také analýzu, kterou vám chci také sdělit a nezdělujte to novinářům. To je situace evropských společností od roku 2001, 4, 9 a 10. Vidíte tady jednotlivé vlajky, které ukazují národnost jednotlivých společností a měli jsme ve fotovoltaiku 6 z 10 nejlepších světových společností. V roce 9, 2009 jsme měli jenom jednu společnost. Nehledě na to, že máme největší trh na světě, nehledě na to, že nadále o tom neustále hovoříme a tato společnost také stále klesá. A kde jsou ty ostatní společnosti? To jsou americké společnosti, měly jednu v roce 2001 a v roce 2009 mají také jedno. Podívejme se nyní na eh, azijské společnosti. Eh, ty měly, Japonsko mělo čtyři v roce 2001, 2004 byly čtyři a potom v roce 2009 a 10 jsou to jenom dvě. A kdo zaujímá všechny tato místa? Podívejte se na to, kdo to je. Osm z deseti nejlepších míst eh, v oblasti výroby solárních panelů, to jsou dnes činěné. A příští rok bude ta situace možná ještě jasnější. Tyto společnosti v oblasti výroby fotovoltaických panelů to není příliš eh, komplikovaná záležitost. Nicméně potřebujeme dlouhodobé záruky. 21 miliard eh, v půjčkách eh, mají ty největší, čtyři největší čínské společnosti. To jsou půjčky, které jsou za netržní sazby. Evropské banky nemohou takovéto půjčky poskytnout za netržní sazby a situace se zhoršuje. Deutsche Bank eh, vydala zprávu, která jasně ukazuje, že velmi brzy dosáhnou tyto půjčky 34 eh, miliard. Máme zde Jingli Solar, to je čínská společnost, která příští rok se určitě dostane mezi top ten, mezi první desítku. Trh eh, s fotovoltaickými panely je tedy v Evropě. Třeba Německo velmi sází na obnovitelné zdroje. Máme zde motivační programy. Řada států vydala miliardy na podporu solární energie, nicméně tyto panely se vyrábějí především v Číně. Tam vznikají pracovní místa. Evropa to je takové údolí smrti mezi znalostmi a trhem. Více peněz na základní výzkum vydávají Spojené státy nebo Asie. Z hlediska patentů máme lepší podíl, ale nedokážeme to potom eh, uplatnit v praxi, nedokážeme vytvořit pracovní místa. Je třeba překlenout eh, tuto propast nebo údolí smrti, ale rád bych ještě řekl, co se děje v jiných eh, oblastech. Zde máme osvětlovací techniku, a tam musím říci, že je stejný trend jako u fotovoltaiky ta červená šipka, nebo tedy ta červená část, to jsou materiály, zelená čipy, žlutá komponenty a osvětlovací systémy, to je potom modrá barva. Tam vidíme zase čínskou vlajku, vládní pobídky dosahují 50% nákladů. A z druhé strany, ze strany stimulace poptávky má Čína program LED Cities. Eh, tam identifikovali 21 měst, eh, kde se pouliční osvětlení řeší pomocí LED svítidel a tyto, tato města instalovala minimálně 10 tisíc eh, LED osvětlovacích těles. Čína vydává 90 milionů na tyto záležitosti a my pouze 10 milionů, takže s tím rozhodně s Čínou soutěžit nemůžeme. Situace se tedy vůbec nezlepšuje. Další oblasti, například nové magnetické paměti. To jsme měli třeba ve Francii, ve Francii v Grenoblu, máme nejlepší znalce, nejlepší odborníky v této oblasti. Byla vytvořena společnost Krokus Technology, která bohužel nedokázala získat prostředky na to, aby uvedla výsledky výzkumu do výroby. Tato společnost byla odkoupena za 300 milionů amerických dolarů, aby výroba byla přesunuta do Ruska. Takže to nevede k žádným pozitivním výsledkům. Ve Spojených státech eh, mají orgán, který se podobá ECHLG. Ten systém je velmi podobný jako náš. V každém případě vypozorovali podobný problém, chtějí překlenout toto údolí smrti, docela se jim to daří. Prvním pilířem je technologická infrastruktura, My jsme nikdy nehovořili o technologických infrastrukturách na velké, výrovni, velké úrovni. Potom zde máme že předpoklad, že výzkum a vývoj sleduje výrobu, ne naopak. A potom potřebují zavést také to, čemu říkají nové politické iniciativy, aby, byly, aby byla překonána selhání trhu vůči Číně. 28. září se sejdeme s komisařem Almuniou, budeme o tom hovořit, ale zatím se nám nepodařilo vytvořit rovné podmínky pro evropskou evropský průmysl, abychom se mohli rovnat s tím, co existuje ve Spojených státech a v Asii. Klíčové technologie, jsou eh, především v Číně v centru zájmu. Tam se vyvíjí nejen tedy výroba, ale také technologie pro tuto eh, výrobu. Pokud jde o základní výzkum, aplikovaný výzkum a eh, vývoj, tak tady máme takovéto porovnání. To zelené, to je založené na základním výzkumu, tam máme srovnání pro Čínu, Koreju a Spojené státy. V Číně 11% je založeno na základním výzkumu, 33, nebo tedy 32% eh, je založeno na aplikovaném výzkumu a 58% to je vývoj, tedy prototypy. V Koreji a ve Spojených státech je to v podstatě stejné, 24% na základním výzkumu, 32 nebo kolem 30% na aplikovaném výzkumu a 48% to je už vývoj. To znamená výroba prototypů a technologií, které potom mohou být převedeny do společnosti. Jak to vypadá v Evropě? Za Evropskou komisi nemáme žádné údaje. Evropská komise nám tyto údaje neposkytla, takže my máme údaje z členských států. Je to tedy ten sloupeček předposlední 36% je založen na základním výzkumu, proto tedy máme v Evropě více patentů. Podle údajů komise je to opravdu záhada, my jsme to nedokázali rozklíčovat. Takže takto tedy situace vypadá a myslím si, že je to velmi výmluvné. Pokud neřekneme, že se zaměříme nejen na základní výzkum, ale že se zaměříme také na vývoj technologií, přesun těchto technologií do průmyslu, výrobu prototypu, tak ta situace bude vypadat tak, jak vypadá dnes. Všechny tyto údaje máte ve zprávě, kterou jste dostali. A já bych eh, vyzval každého v Evropské komisi, aby mě řekl, jaký je cíl, o kterém se diskutuje v současném jednání, pokud jde o ten základní aplikovaný a vývojový výzkum. A na závěr bych rád řekl, že všechny tyto věci jsou eh, popsány dopodrobné ve vaší zprávě, všechna ta naše doporučení. Klíčové technologie musí být eh, v srdci evropského vývoje, dále musíme také ten náš výzkum založit nejen na základním výzkumu, musíme se snažit také zaměřit na aplikovaný výzkum a na vývoj. Zatím to tak nevypadá, zatím jsme pouze v té modré části, to jsou kroky 1 až 4, případně 5. Kroky 6, 7, 8 a 9 vůbec v Evropě řešeny nejsou, vůbec se to tam neřeší. V Ázii a ve Spojených státech eh, jsou to kroky 1 až 8. A na závěr bych rád také řekl, že musíme změnit eh, definici nebo tedy definování evropských eh, finančních programů pro financování tedy výzkumu a myslím, že by bylo dobré řídit se nejlepšími postupy, které existují ve světě, pokud USA vydává 25% na výzkum, tak my bychom měli dělat eh, alespoň to tež. A my vlastně nevěnujeme žádné peníze na to, abychom se pohnuli od základního výzkumu eh, k výzkumu, který je blíže trhu. Další bod. Ve Spojených státech, když získáte financování od Ministerstva energetiky nebo jinde od federální vlády, tak eh, musíte tyto peníze samozřejmě investovat především ve Spojených státech. To je logické v Japonsku, v Koreji, nebudu hovořit o Číně. Pokud vás financuje federální vláda, tak eh, IP musíte uplatnit nejdřív ve své vlasti. V programech Evropské komise neexistuje žádná povinnost. To tedy znamená, že v oblasti fotovoltaiky, baterií a tak dále to vypadá tak, že licence z Evropy, licence ze strany podniků a univerzit se přesouvají jinam. Pracovali jsme s kabinetem komisařů Barniera a Tajanyho a šlo o to, abychom měli globálně konkurenceschopnou IP politiku, stejně jako je tomu v Ázii nebo ve Spojených státech. A těch 80 miliard, které budou naplánovány na výzkum v následujícím období od roku 2014, tam už musí být zajištěno, aby to bylo určitým způsobem ošetřeno s ohledem na evropské a evropský rozvoj těchto, těchto patentů. Ale to zatím ušetřeno není a v současné době to vypadá velmi složité. A na závěr, pokud jde o státní podporu, my jsme zažádali o zavedení tzv. matching clause a diskutovali jsme o tom s generálním ředitelstvím eh, pro volnou soutěž. Eh, Bylo by velmi důležité sladit eh, pobídky nabízené z různých stran. My nemůžeme nabídnout eh, nic podobného, jako nabízejí americké společnosti. Já bych tedy na závěr řekl, že máme Evropskou radu pro výzkum, která podporuje výzkum, eh, funguje to dobře, máme spoustu patentů. Bylo by dobré, kdybychom mohli stejné peníze a stejné úsilí věnovat také aplikovanému výzkumu, vytváření nových technologií, které budou důležité pro společnosti. Máme pouze jeden grant od Evropské rady pro výzkum, protože je to velmi složité. Je velmi složité financovat výzkum v technologických oblastech. prostě se vůbec eh, nefinancují technologie spojené s výzkumem. A na závěr tedy mám eh, tři doporučení. Myslím, eh, pane předsedo, že by v tom váš výbor nám mohl pomoci. Promiňte, že jsem tak smělý, ale chtěl bych vás poprosit, abyste nám pomohli doporučit Evropské komisi okamžitě implementovat doporučení vyplývající z této zprávy. Myslím si, že je to důležité z hlediska Evropy. Že bychom měli rozpočet, kdy bude komise nucena říci, x vydáme na základní výzkum, y na aplikovaný výzkum a z na vývojový výzkum, tak eh, to by podle mého názoru bylo opravdu zásadní. Prosím vás, abyste nám pomohli žádat od komise, aby implementovala tato doporučení. Za druhé bych navrhnul, abychom požádali o jasné a jednoznačné cíle, pokud jde o definování rozpočtu, o nichž se diskutuje v současných jednáních. A na závěr bych vás také rád požádal, pane předsedo, abyste se v průběhu následujících 6 či 12 měsíců pokusili uspořádat slyšení o překážkách pro klíčové technologie v evropském průmyslu. Já si myslím, že to je věc, která si zaslouží pozornost a pokud chcete vytvořit místa, dobře placená pracovní místa ve svých volebních okrscích a ve svých zemích, tak proto musíme něco udělat. Děkuji vám za váš čas, děkuji vám za váš čas, pane předsedo. Eh, Děkuji srdečně, to bylo velmi zajímavé a hned vstoupíme do diskuse. Jako první se hlásí pana, paní Kroste. Eh, merci beaucoup, monsieur. Je voudrais... Děkuji. Ráda bych vám opravdu velmi poděkovala za vaši prezentaci. Bohužel nemůžeme být příliš optimističtí, protože vy jste nám ukázal Evropu, která má spoždění a která nabírá ještě více, ještě větší spoždění a mě znepokojuje, že komise nám předložila návrh na rok 2012, nicméně měsíce utíkají a my neustále ztrácíme pracovní místa, o kterých hovoříte. Děkuji za velmi jasnou demonstraci toho, jaká je situace. Jsou to argumenty pro zprávu, o které jsme hlasovali před několika měsíci o evropské průmyslové politice. Já jsem byla zpravodajkou za mou frakci EPP k této evropské průmyslové politice a musím říci, že některé z těch věcí, o kterých jste hovořil, už byly v této zprávě uvedeny, ale nebylo to tak přesné. Samozřejmě, vy jste hovořil o celé řadě věcí a my vidíme, že potřebujeme změnu pravidel. A pokud nezměníme pravidla našeho trhu a konkurence, tak k ničemu nedospějeme. Já si myslím, že když hovoříte o slyšení, tak ano, potřebujeme slyšení, ale potřebujeme slyšení, abychom pozvali své kolegy, kteří pracují ve výborech, kteří, které se zabývají uh, vnitřním trhem a konkurencí, protože my v našem výboru pro průmysl a výzkum, my jsme o tom přesvědčeni. My jsme na tom pracovali. Ve zprávě o průmyslové politice, jejímž zpravodem byl kolega ze socialistické frakce, tato zpráva byla přijata širokou většinou dospěli jsme ke koncensu, ale musíme přesvědčit také kolegy z výborů, které se zabývají vnitřním trhem a volnou soutěží. Ráda bych vám řekla jednu věc. Hovoříte o výzkumu, hovořil jste o výzkumu. Hovoříme také o odlivu mozku. Víme, že naše univerzity nejsou skutečně konkurenceschopné, nebo Existuje zde pořád ještě ten odliv mozku, anebo se nám daří přivádět do Evropy nebo lákat do Evropy vysoce kvalifikované výzkumníky z jiných částí světa. Když hovoříme třeba o nanotechnologiích, tak vám mohu říci, že třeba ve výboru pro životní prostředí vidíme velký odpor našich kolegů. Ano, samozřejmě, můžeme mít strach, můžeme mít určité obavy. Jde nám o to, abychom chránili naše životní prostředí a bezpečnost spoluobčanů, ale pokud chceme postupovat vpřed, tak musíme také komunikovat, musíme vysvětlovat eh, přínos no, těchto nových technologií, výhody těchto nových inovačních technologií. A na závěr, a o tom už jsme hovořili také v rámci zprávy o průmyslové politice, musíme přesvědčit eh, o tom, že je důležité, aby nedocházelo k delokalizaci pracovních míst. A proto je třeba vzít v úvahu pravidla o našich environmentálních a sociálních standardech. To znamená, že musíme změnit svá pravidla ohledně státní podpory a také ohledně vytváření velkých eh, evropských šampionů na průmyslovém poli. Dříve jsme to uměli, teď už to neumíme, protože pravidla už eh, tomu neodpovídají. Ten váš popis je velmi zajímavý a mě to trochu děsí. Mě to velmi děsí. Vy nám říkáte, že Evropská komise je v podstatě hluchá k vašim argumentům a to je velmi závažné. Máte kontakty také s členskými státy, se zástupci různých členských států, to znamená tedy s radou, abyste mohli podpořit i radu, protože v období hospodářské krize je to samozřejmě obtížné, ale vy nám přinášíte odpovědi na tuto krizi, abychom mohli vytvářet eh, nová pracovní místa. Mírera Muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já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 o kterých jste dnes hovořil a také ze všech aspektů obsažených ve vaší zprávě bych ráda zdůraznila dva, které mě připadají důležité. Jsou to věci, u nichž bych se ráda zeptala na váš názor. Za prvé mě zajímá tvorba kapacit a jakým způsobem skoncovat s tím s tou vzdáleností mezi akademickými otázkami a praxí. A potom druhá věc je, jak přistoupit k otázce více disciplinárního charakteru různých otázek, které musíme řešit. To je jedna z věcí, o kterých už jsme v rámci sedmého rámcového programu hodně diskutovali. Předložili jsme také pozměňovací návrhy, které byly schváleny Šlo o to, jakým způsobem podpořit eh, vypisování konkursů multidisciplinárních. Teoretického hlediska to bylo docela dobře zpracováno, ale potom, eh, když eh, došlo na praxi, tak zde byl odpor a to ze všech stran, a to jak ze strany komise, tak ze strany vědecké obce. Z vaší zprávy vyplývá, že hlavním problémem, na který upozorňujete, je problém porozumět řeči toho druhého. A to je věc, která platí pro všechny strany. Jakým způsobem si myslíte, že můžeme tyto bariéry překonat? Jakým způsobem eh, můžeme uplatňovat multidisciplinární přístup? To je moje první otázka. A za druhé, ve vztahu k tomu druhému tématu, o kterém jsem hovořila, které nám leží na srdci, a sice tvorba kapacit, jaké nové kompetence jaké nové obory bychom měli vytvořit, eh, jaké otázky by se měly posílit, jaká témata by se měla posílit ve vzdělávacím systému, aby to oddělení teorie od praxe bylo překonáno, aby ta propast byla přemostěna, překlenuta, abychom skutečně vytvořili kapacity, abychom měli k dispozici lidské zdroje potřebné k tomu, abychom splnili cíle, o nich jste se zde zmiňovali. Děkuji. Adam Kolegyně Trautmann. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala panu Krinovi za tuto velmi důležitou prezentaci. Ve chvíli, kdy se zamýšlíme nad tím, jak bychom chtěli orientovat příští rámcový program a evropskou strategii. Chci vám říci, pane předsedo, jak se na to dívám já. Máme zde diskuze eh, s USA, s Čínou a dalšími zeměmi. Já vidím, že tyto velké země světa, které jsou našimi konkurenty, nám nestačí v oblasti etických, eh, ekologických a sociálních norem, které my uplatňujeme, ale usilují o to, aby byly do budoucna lídry v oblasti zelených technologií a dalších technologií. V současné době tedy neusilují o světovou eh, solidaritu, ale do budoucna se chtějí stát lídry ve všech těchto oblastech. Já tím chci říci, že my nemáme dobrou strategii, my neinvestujeme tam, kde je třeba a nemáme prostředky ani metodu k tomu, abychom mohli tuto soutěž vyhrát. A já si myslím, že právě to, nás dostane do problému a ta situace nás přinutí přijímat rozhodnutí. Nebudu diskutovat o jednotlivých doporučeních. Je jich málo, jsou krátké a mohlo by nám to dovolit eh, dosáhnout eh, konvergence. My zde v parlamentu bychom se měli mobilizovat eh, ve všech frakcích, protože tyto technologie mají vztah ke všem výrobním technologiím naší oblasti. Jsou to technologie budoucnosti. Ráda bych upozornila na několik otázek, možná několik návrhů. Za prvé, všimla jsem si, že pokud je o pravidla hry, znamená to, že je zde zapojeno několik sektorů, několik generálních ředitelství komise. S těmi rozhodně musíme být v kontaktu. Za druhé, otázka, kterou si klade tato zpráva, je, jakou vývojovou nebo rozvojovou politiku navrhujete na evropské úrovni, kterou by měly nést členské státy. Já si myslím, že komise by měla lokalizovat místa, kde máme výzkumné týmy, podniky, vzdělávací instituce, výrobní místa a aby bylo jasné strategicky, abychom měli představu o tom, kde máme lidi, kde co děláme. Měli jsme program Erasmus. Proč nepostupujeme stejně jako američané. Proč neidentifikujeme, neidentifikujeme mladé výzkumníky v našich laboratořích a proč nemáme k dispozici program na jejich podporu? Federální agentura, která se zabývá patenty ve Spojených státech, funguje tak, že v celém světě hledá výzkumníky, kteří připravují tyto patenty, ale samozřejmě potom tyto patenty jsou registrovány ve Spojených státech. Já bych chtěla, pane předsedo, abychom požádali komisi o daňovou studii. Zajímalo by mě, jak to v současné době vypadá, jaké mechanismy máme, které jsou zaměřeny na vývoj technologií, které byly výsledkem výzkumu. Ve Francii my jsme zaměřeni na pobídky pro mladé výzkumníky. Nicméně nedaří se nám udržet tyto projekty, protože nejsme schopni financovat jejich eh, transfer do praxe. A já se proto ptám, zda máme k dispozici mechanismy, které nám umožní dosáhnout tohoto cíle. Zda máme mechanismy na podporu ochrany duševního vlastnictví. Ptám se, zda debata vyvolaná touto zprávou by nám neměla umožnit eh, zapojit do toho také průmysl, zapojit do toho také výzkumníky, protože zde hovoříme o otázce mobilizace celé společnosti, celé úplně všech. A to je otázka pro pana Krína. Vy jste se příliš eh, nezmínil o dopadu této zprávy na evropské programy. My máme debatu eh, s komisí. Komise chce vytvořit určité programy, rámcový program, program na zlepšení a tak dále. Co si o tom myslíte? Je to správná metoda? Neměli bychom se na základě záběrů této zprávy zamyslet nad tím, jak přerozdělit finanční úsilí v rámci našich programů? Kolega Lamberts. Kolega Lamberts. Děkuji, pane předsedo. Pane, paní, pane Quinn, nejprve, než se dostanu k jádru eh, mého příspěvku, tak bych eh, se chtěl zeptat na jednu konkrétní věc ehm, tedy eh, množství peněz, které se tady naznačoval, to je všechno financování ehm, veřejné nebo státní. Ehm, chtěl bych se vás zeptat na první věc. Jestliže vidíte rozdíly mezi ehm, eh, výdaji do ehm, základního a aplikovaného výzkumu, eh, pokud eh, k tomu přidáte soukromé financování, budeme tady vidět stejný typ rozdílu, bude tady nadále takovýto rozdíl dále. Co se týče eh, angažování eh, veřejnosti, chtěl bych mm, se tady soustředit na jeden konkrétní aspekt a to jsou eh, peníze. Nebudu tady diskutovat o regulačním prostředí, ale spíše konkrétně o penězích, protože nemůžeme ignorovat kontext, v kterém se pohybujeme ehm, Není tady nadbytek peněz, jako třeba e, v e, Číně. A jestliže společnosti, včetně e, soukromí společnosti v Číně, mají, dostanou levné financování od státu, levné dotace od státu, tak to je situace, které nebudeme moci držet s nimi krok do blízké budoucnosti. Nevidím možnosti v Evropě, jak bychom mohli dát mandát, třeba eh, banka, aby poskytly levné úvěry. Nejsme eh, v takové ekonomice, která je řízena tak jako v Číně, plus eh, nemáme tyto obrovské přebytky pomocí kterých bychom mohli financovat tento typ, typ projektů. To znamená, musíme inteligentně zacházet s penězi, které máme. A Tedy otázka zní, jestliže říkáte, že bychom měli dělat více ehm, pro ehm, tuto část rovnice, eh, jak to bude vypadat z výdají do základního výzkumu a jak se budou přesměrovávat ehm, dotace státní finance do více aplikovaného výzkumu nebo do průmyslových aktivit. To je první aspekt. A za druhé, to neznamená, že Evropa není schopna vydávat spoustu peněz do velkých projektů. Ehm, chtěl bych vybrat dva eh, z nich. Jednak je i ITRE, ITRE možná, ať se vám to nelíbí ehm, nebo ne, ale Evropa. Teď eh, tady jsme na cestě, kdy budeme možná vydávat 10, 12, 20 miliard do ITER. Takže takové věci můžeme Eh, udělat. A budeme vydávat 10 plus další mm, miliardy do Galilea. Chtěl bych pochopit vaši, váš pohled na věc, protože to, co jsem pochopil z toho, co jste říkal, je že to není směr, do kterého bychom měli investovat naše peníze. A nebo eh, si myslíte, že to jsou klíčové technologie? Ano, já mám svůj pohled na ITER a myslím si, že vydávat peníze do těchto věcí, které se mohou ukázat platnými za 10-15 věcí, to je něco, co si nemůžeme dovolit. Ale co se týče Gorilla, tak eh, si myslím, že bychom se měli pokusit využít technologií, které existují eh, které mm, sice mm, nedají možná konkurenční výhodu v Evropě, v Evropě ale ale eh, Chtěl bych znát váš názor na toto, protože dobré zprávy jsou, že Evropa je schopná se zmobilizovat kolem velkých projektů. Jsou to správné projekty? se musíme zeptat, protože mm, teď nejsme v situaci, eh, kdy bychom byli schopni mobilizovat obrovské mm, nebo významné částky státních mm, dotací státních peněz. Mm, takový eh, velký půl peněz, které by mohly být investovány v příštích deseti letech v Evropě, to asi a možná víc než toto, by mohly být ze soukromých zdrojů. Ehm, budou to domácnosti a podniky, které budou rozhodovat o tom, zdali investují peníze do budoucích projektů. Ale nevidím tady velké přebytečné kapacity, když třeba naslouchám eh, komisařům, kteří jsou zodpovědní za eh, ekonomické a monetární otázky a otázky zdanění a podobně, tak když sleduju jejich linii, tak onen půl veřejných peněz, státních peněz, které jsou k dispozici pro tento typ aktivit, spíše půjde na jich než na sever. Takže se vás ptám, dobrá, máme musíme si vybrat ehm, ehm, to správné. Ehm, já si myslím, že ten směr, který máte, je správný, ale stejně tak bych eh, chtěl vědět, co byste vy doporučil politikům, jaké, jaký výběr by měli udělat. Tady není jenom o to zvolit to či ono, ale musíme se rozhodnout, abychom nedělali něco jiného. Je strašný. Pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, nejprve bych chtěl eh, poděkovat liberálům eh, také za liberály, za vaši prezentaci. Eh, byly to velice zajímavé výsledky. Technologická politika do budoucna bude důležitá a bude rozhodovat o Evropě. Myslím si, že tady určitě existuje jednotný názor na to ve výboru. První otázka, jestliže hovoříme o technologie, tak se Ono bylo těžké na těch malých obrazovkách přesně vidět ty věci, když sedíme v zadních řadách, mohli bychom prosím tu prezentaci eh, následně dostat. Eh, je to důležité, eh, protože by nám to všechno se dal dohromady tento obrázek. Druhá otázka, to je to, co říkal kolega Lambert. Já na to nahlížím stejně. Co se týče financování v Evropě, v našem ekonomickém modelu Eh, tak eh, mobilizace soukromého kapitálu zcela jistě bude hrát eh, velkou roli. A nebo formulujeme-li to jinak, heslo zní Čína, čínská výzva pro Evropskou unii. Mm, Čína má velké úspěchy v oblasti exportu, Čína má velké státní rezervy. Eh, které pocházejí z toho, že ve státně kapitalistickém systému Číny eh, tyto zisky z exportů mm, eh, jsou, ty nejdou ve prospěch zaměstnanců, pracovníků. Tedy tady se naskýtá otázka, jestli tento model můžeme skopírovat, nebo jestli je to vůbec žádoucí. Nemyslím si, že to je žádoucí. Otázka tedy zní, odpověď je pro mě příliš jednoduchá, když se řekne, že tady mm, existuje mezera. A že se pak vezmou státní peníze a jestliže vezmeme e, státní peníze, pak je problém vyřešen. Já si nemyslím, že je to tak jednoduché protože e, příklad fotovoltaiky nám ukazuje, že například ve Spolkové republice je spousta e, dotací a státních zásahů a přesto se tam nedopracujeme k žádoucímu výsledku. A proto v této souvislosti i má konkrétní otázka na vás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 ve srovnání s USA je tomu tak, že v USA eh, jsou státní peníze příčinou toho, že USA v určitých oblastech eh, má vyšší výrobní kapacity, přestože patenty eh, jsou v Evropě. Moje otázka tedy, jestli vaše zpráva závěrečná vaší vysoké skupiny se dostává k výsledku toho, že příčina pro vyšší výrobní kapacity jsou, je více státních peněz, a nebo jestli to všechno musíme vidět v širší souvislosti, a nebo jestli eh, se musí udělat přesnější analýza, protože v praxi se eh, naskýtají všechny ty otázky, jestli patenty samotné jsou správným ukazatelem. Eh, zrovna v minulém týdnu eh, jsem mm, navštívil malé firmy, které se teď zakládaly a které mi na praktických příkladech jasně ukázaly, že se lekly nahlášení patentu, protože na jedné straně své technologie nechtějí udělat transparentními, protože mají strach, mm, že by tady mohla potom být konkurence, která Um, by um, zasáhla, ale samozřejmě mají také strach z velkých nákladů. Možná byste mohl k tomuto zaujmout stanovisko. Děkuji. Paní kolegyně Hercog. Děkuji, pane předsedo. Jsem tady. Já jsem z Maďarska. Skvělá prezentace, skvělé výsledky. Mm, zjednodušme to, toto heslo se mi líbí. Je tu pár otázek, tedy tři. Jedna věc se týká peněz. Eh, jako zpravodajka, která za otázku konkurenceschopnosti evropského rozpočtu a také jsem pracovala eh, na strategickém plánu financování. Ehm, to jsou otázky do, prozítře. Chtěla jsem tady přednes pár čísel. Vy jste se zmínil o tom, že společnosti v Číně budou mít 7,6 miliard. To je to, co jste zmínil, to číslo. To jsou záruky, to jsou záruky úvěru půjček. E, toto v Evropě nemáme, ale cel celkové, celkový rozpočet na FP7 je 7,6 eh, eh, také. To je ekvivalent, tedy eh, půjčka pro jeden podnik v Číně a celková částka na FP7 v Evropě, ta je stejná. 13,4 miliard mm, na kapitolu soutěži, to jako celek abychom navýšili rozsah, tak jak vy si to přejete, v to není nic bez navýšeného rozpočtu. Tedy naše odpověď musí spolu s vámi znít více Evropy. Je to jednoduché, více Evropy. Jinak, eh, pokud pouze navýšíme, eh, budeme navyšovat objemy, eh, aniž bychom zvyšovali rozpočet, tak to mm, k ničemu nepovede. Za druhé, tady to zmíněno nebylo, ale chtěla bych se o tom zmínit, protože vy jste se teď zmínil o, o průmyslu. Já tady za to už bojuji sedm let, celou dobu, kdy jsem tady. Byla, mm, a ráda bych se zmínila o legislativě. Pamatuji si, že eh, já jsem byla stínová zpravodajka za svou skupinu eh, a dopad eh, rýče na... Tady to byly legislativa o bateriích. Ehm, zdálo se to být podivné, ale řada ehm, elektronických hraček a možná takových barbín ehm, a mm, panenek, tam byla baterka. Já si pamatuju na tyto diskuse a proto mohu prostě konstatovat, že naše legislativní moc a dopad na tento průmysl je obrovský, protože to tež platí pro osvětlení. Pamatuji se na naše hlasování, bylo to v roce 2005 a pamatuji si také na stejnou věc v otázce biotanolu a pamatuji se na to, protože jsme to zrovna zažili minulý rok, stejné v IPA. Jak dlouho už trpíme tímto? To je to, co říkala paní eh, Luling, snažila se eh, toho eh, docílit, takže toto je má druhá otázka. Inteligentní lepší regulace je klíčem. Nezměnil jste bavte se o tom, ale myslím si, že je to zřejmé. A e, není to jen, mm, musí to být velmi jednoduché, protože jestliže mluvíme e, o výzkumu, sníme o něčem, e, co je nejenom sex. vy jste se tady zmínil také o základním průmyslu, osvětlení, etanol. Etanol to není já myslím, že to je jedna z nejzajímavějších molekul. Já jsem eh, této vlastně pracovala, ano, ale bioetanol se nezdá být tou nejúžasnější molekulou na světě. Máme tady i eh, jiné věci, ale tedy je to mm, jednoduchý průmysl, o kterém tady musím mluvíme. A poslední bod. Chtěla bych učinit návrh. Tato prezentace by měla být předložena Radě pro eh, soutěž. To je totiž pro největší problém pro Evropu. Tento výbor bojuje eh, v Radě a eh, také s ministerstvem financí. Oni se e, nezajímají o světlo, osvětlení, nezajímají se o bioetanol a podobné věci a proto by se Evropa měla v současné době soustředit na, soustředuje se na monetární otázky, než na otázky spojené s výrobou. A to musí být změněno, protože e, jednotliví aktéři mohou být hodně vzdáleni ale výroba ta musí být v popředí rozhodování. A to je, jsou tedy mé tři body, které jsem chtěla ještě dodat. Měla bych celou řadu jiných otázek, ale vy jste se zmínil řadě věcí, mluvil jste o průmyslu a to je mé oblíbené téma. Děkuji. Frau von Brandt. Paní von Brandt, von Brandt. Děkuji, pane předsedo. Budu se snažit hovořit stručně. Chci nejdříve poděkovat za tuto prezentaci, která nám otevřela oči. Já se domnívám, že my opravdu víme, co vám leží na srdci, my sdílíme vaše obavy a budeme je říkat dál. Já byli, věřím všemu, co jste řekl a také vašim návrhům na zlepšení situace. Já se domnívám, že tyto návrhy jsou správné. Já také věřím v to, že tady v těchto záležitostech nemáme dostatek síly ve vedení také například eh, se týká tento nedostatek vedení evropské krize. Samozřejmě chceme více peněz na vývoj a výzkum, ale my dobře víme, že více peněz nedostaneme a proto si musíme stanovit priority a s tím máme potíže. O tom hovořil pan Lamberts a říkal, že to je tak jak Evropa funguje. Chceme prostě zabezpečit, aby každý stát měl určitý pocit štěstí, že dostal nějaké peníze a proto se nezaměřujeme na podporu klíčových technologií. Za druhé jste hovořil nejenom o větší množství peněz, ale že jde především o to, aby se peníze, penězi investoval nejenom rozvoj a výzkum, ale především další etapa. A je opravdu znepokojivé, že o tom nemáme žádná čísla, která bychom měli získat. Já si však nemyslím, pane Krín, že to to jsou jediné důvody, proč máme problémy v Evropě. Toto je část problému, ale určitě existují další problémy, kterými se musíte zabývat. A proto se ptám, zabývali jste se například tím, jak členské státy, které jsou rozdílné, ale celkově musí existovat obecná kultura v členských státech, která vlastně vytváří překážky. Takže jestliže by chtěl někdo postavit továrnu v Koreji pro tyto technologie, pak vám to trvá 6 měsíců, ale v Evropě stále ještě během 6 měsíců sepisujete žádost. A my potřebujeme tyto klíčové technologie proto, abychom op opravdu byly takovou laboratoří budoucnosti v Evropě, nejenom z hlediska rychlosti uděláva, udělování povolení, ale také z hlediska výroby. Evropa společně se spojenými státy byla hybnou silou ve světě a je třeba zabezpečit, abychom neměli pouze technologie, ale také průmysl. Ale já se obávám, že my již nemáme kvalifikované zaměstnance já se domnívám, že také lidé již nechtějí riskovat a například jít do nejisté budoucnosti. A právě proto musíme také reformovat naše vzdělávací systémy a to bychom měli udělat z dlouhodobého hlediska. Neměli bychom se zaměřit pouze na univerzity, na terciální systém, ale na celkový vzdělávací systém. paní kolegyně Toja. Já děkuji, pane profesore Krýne, za tuto prezentaci, která nás, jak jste si všiml, velmi zasáhla. Udělala na nás velký dojem, protože jste připravil velmi přesvědčivou prezentaci, která odráží realitu, kterou my všichni vnímáme, ale nemáme k dispozici čísla, abychom mohli srovnat Evropu a jiné světové oblasti. Jsou to věci, které jsou velmi přesvědčivé. A já bych se chtěla zeptat koordinátorů, zda by bylo možné, aby se na svém zasedání zamysleli nad tím, jakým způsobem bychom mohli využít věci, které jsme zde dnes slyšeli. Jakým způsobem zahájit hlubší debatu s ostatními výbory, s radou, jejímž výsledkem by byly konkrétní kroky, konkrétní, konkrétní plány, co dělat. Všichni kolegové v podstatě se zamysleli nad tím, že je to věc, která nás staví před určitý směr vývoje. Jasně vidíme, že Evropa zde zaostává a potřebuje velkou revizi. Jednoznačně změnu politiky, potřebuje skutečnou politiku výzkumu, integrovanou politiku, protože zde máme kousek rozpočtové politiky, kousek průmyslové politiky, kousek inovace a tak dále. Ale pokud Evropa chce, musí být schopna této vize, musí být schopna strategické politiky, protože zde opravdu potřebujeme strategii. A v okamžiku krize, jako je tento, ještě mnohem více. Ten problém je velice široký, ale to už zde bylo řečeno. Mohli bychom pokračovat také ve velmi konkrétních věcech a proto vás žádáme o další podporu a pomoc. Paní kolegyně Hercog eh, velmi dobře ví, jaký je rozpočet eh, a víme, že Evropa s těmito omezenými zdroji nemůže udělat všechno, co by si přála, ale v každém případě i s těmito omezenými zdroji ke kterým přečteme i, přičteme i národní zdroje, můžeme dosáhnout eh, dobrých výsledků. Ale jakým způsobem to udělat? Zda ty společné programy, které vyžadují společné financování, by mohly sloužit za tímto účelem, nebo tedy k tomuto účelu. Jde o to, jakým způsobem sjednotit tyto nedostatečné zdroje a jak je také valorizovat mezi různými kapitolami evropské politiky. Jak říkala paní kolegyně Trautmann, máme výzkum a vývoj a průmyslové politiky, potom máme strukturální fondy a část těchto zdrojů je určena také na technologický rozvoj. Ale jsou to jen takové kapky Další věc, která se týká zdrojů. Pokud nebudeme mít jasná pravidla, byste hovořil o tom příkladu, myslím, že z Francie, že zde měli patent který byl velmi dobrý, ale nikdy nemohl být uveden do praxe, že se potom vlastně ten podnik musel prodat do Ruska. Takže to je problém, eh, o kterém, eh, myslím, máme všichni povědomí. Jakým způsobem bychom ale měli postupovat? Jakým způsobem získat eh, finance na to, aby ten patent mohl být nakonec uveden do praxe? Jak víte, tak celá řada akademického úsilí končí buď v podobě publikace nebo v podobě patentu, ale dál už to nejde. Jaké problémy tady máme? Máme problémy daňové, problémy s praxí, že se nám to nepodaří, nepodu, nebo nedaří uvádět do praxe. Jaká je tedy odpověď? Každá země se snaží být atraktivnější Některým zemím se to podařilo, ale nemyslím si, že Evropa by měla usilovat o nějakou interní konkurenci. A hovořím za svou zemi, která se dokonce ani nesnaží být atraktivní. Ale určitě není cestou, aby se jednotlivé členské země snažily být atraktivnější a přitahovat eh, kapacity. Myslím, že jako celek by se Evropa měla snažit o nějaké společné úsilí. A poslední otázka, taková operativní. Hovořili jsme také o efektivním využívání zdrojů. Máme Evropský technologický institut, jeho činnost byla právě zahájena. Máme informace které ukazují, že se ubírá správným směrem. Máte vy s nimi nějaké kontakty? Máte vy nějaké návrhy? Navrhujete třeba svolat Evropskou radu, nebo tedy vytvořit Evropskou radu pro výzkum a vývoj? Mě vždycky děsí návrh vytvořit nový orgán, protože se vždycky říkám, co bude ten orgán dělat, jaký bude jeho vztah k existujícím orgánům. Takže já vás prosím, nenavrhujte už žádnou další organizaci, snažme se o to, aby správně fungovaly ty orgány, které už existují. Děkuji vám, bylo položeno hodně otázek. Chci k tomu ještě něco dodat, pokud mohu neboť bylo přímo děsivě zajímavé a povzbudivé si toto všechno vyslechnout a Potom tady zůstává otázka, proč se nám daří na základě obrovských znalostí realizovat málo ve výrobě posléze. Závisí to, či souvisí to s tím, že nejsme schopni nalézt správnou cestu, nemáme finanční prostředky, či to souvisí se složitými autorizačními postupy, anebo že tak také stěžujeme my legislativními předpisy život těm, kteří chtějí vyrábět. A to by bylo opravdu na nás, abychom dělali jednodušší zákony možná, že opravdu stěží, stěžujeme našimi legislativními předpisy výrobu v Evropě. A možná, že jsme to tak chtěli, ale pak si nemůžeme stěžovat, když opravdu tady výroba se vytrácí. A když potom řekneme, že bychom výrobu, výrobní kapacity chtěli, tak co musíme změnit? Nebo, když hovoříme o legislativě a když chceme hovořit také o hodnocení dopadů, tak e, o tom také musíme hovořit. Já se domnívám, že když chceme vést diskuzi, tak ji musíme vést prakticky celou. Takže se vás ptám, uh, kte, kolik procent eh, způsobuje která část, kterou jsem vyjmenoval. To znamená, jak velká je část, tedy procentuálně například technické potíže, kolik dělají různé těžké postupy a jakým procentem omezujeme výrobu vlastně našimi složitými legislativními předpisy. Takže, pane Klíne, máte slovo, já vám dám nyní příležitost reagovat. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za veškeré položené otázky. Já budu eh, postupovat od začátku. Eh. Děkuji, paní Grosset, za váš komentář. Kontakt s členskými státy. Tři členské státy, Francie, Německo a Spojené království, mají příslušné ministry a ministerstva, tedy tito tři ministři udělali eh, ten krok, že sepsali společný dopis a tak podpořili doporučení zprávy. My tento dopis dáme k dispozici panu předsedovi a sekretariátu ITRE a můžete se s ním seznámit. Očekáváme podobné dopisy z Polska a také ze Španělska a Eh, chápeme, že došlo kápku ke spožení v důsledku eh, letních prázdnin. Velmi silnou podporu jsme také dostali z mnoha dalších členských států. Členské státy žádají o plnou, eh, plné provádění doporučení, což je například jedna finanční linka či položka pro financování klíčových technologií. Ale skutečnost je taková. Já eh, vím, že lidé o tom také hovořili a protože klíčové technologie jsou opravdu multidisciplinární záležitost a není jednoduchá, a v Evropě existují rámcové problémy, programy a proto jsou klíčové technologie v různých generálních ředitelství. Jsou tady klíčové technologie týkající se výroby a materiálu, ty patří do generálního ředitelství inovace a potom například další technologie zase patří jinam. Takže reakce na dopis ministrů nebyla tak říkajíc pozitivní tak eh, aby se například klíčové technologie sloučily. A eh, oni si nadále myslí, že fotovoltaika zůstane v jednom generálním ředitelství a potom výroba dost, zůstane v jiném generálním ředitelství. Tak byla tak také eh, navržena eh, finanční položka pro více oborové financování klíčových technologií a my o tom budeme hovořit příští týden. Ale skutečnost zůstává taková, že ten největší rozpočet zůstane v jednotlivých generálních ředitelství a bude to nadále roztříštěné. My potřebujeme koherentní přístup ke klíčovým technologiím komise se ubírala správným směrem, když vytvořila expertní skupinu a identifikovala šest oblastí, které jsem zmínil. Ale opravdu nelze financovat jednotlivé eh, projekty z jednotlivých generálních ředitelství. Dovedete si představit, jak by pak vypadalo třeba výběrové řízení? A Samsung například vyhrál nad Nokia, protože klíčové technologie byly v, jednou, v jedné ruce, v jedněch rukách. Takže byla tam fot fotovoltaika, materiály, inovace a tak dále. A my jsme v Evropě přišli o tisíce pracovních míst. A právě proto je to všechno třeba sloučit. A pokud se týče úniku mozků, já jsem na začátku o to řekl a ukázal jsem to na určitých příkladech, jestliže určité firmy dostanou financování v jiných částech světa, tak sebou vezmou i zaměstnance. A my se zaměřujeme pouze na výzkum a vědu. Jestliže studujete když budete opravdu se zabývat studiem hadů, tak tak se můžete zaměřit pouze na přírodní vědu a to jste na akademické úrovni. Ale jestliže vydáme jedno euro na přírodní vědy, tak bychom také měli věnovat peníze potom na vzdělávání na technických fakultách, tak aby inženýři opravdu realizovali výsledky vědy ve výrobě. Nemá jinak smysl financovat pouze akademické vzdělávání. Když já jsem byl v Irsku, tak jsme vytvořili Irskou radu pro výzkum, pro vědu, technologii a engineering. A my jsme vyjednávali s irským ministrem celé měsíce o tom, že opravdu chceme takto celistvou radu a nechceme pouze radu pro výzkum. A já se domnívám, že naše Evropská rada pro výzkum není šťastná záležitost. My se musíme zaměřovat na vědu a technologii. Ano, my jsme v těsném kontaktu s členskými státy, možná, že také se můžete opatř, obrátit na Eh, pana ministra Bessona a další a zeptat se ho, zdali již komise odpověděla, reagovala na tento dopis. Je to opravdu nutné, aby komise reagovala a také inteligentně se chovala. Pokud se týče paní Madurel, vy hovoříte o odloučení eh, univerzita trhu. Já jsem také pracoval na univerzitě v Irsku, také jsem zahájil různé praktické projekty na univerzitách. Univerzity nejsou koncipovány tak, aby šly z etapy jedna nebo z, z kroku jedna ke kroku dvě. Oni produkují vědu ale musí být také k dispozici další infrastruktura, tak, aby se využily řádně vědecké výsledky. Máme technologické společnosti v Evropě, Fraunhofer v Německu, další ve Finsku, ve Francii a tyto společnosti musí mít dostatečně kompetencí. My, já jsem se hodně eh, účastnil různých zasedání, ale vždy tady hovoříme o úsporách z rozsahu ve vědecké, na vědecké úrovni, ale nehovoříme o tom na technické, technologické úrovni. Ale my nemůžeme mít takovouto nerovnováhu, že v Evropě vydáváme o mnoho a mnoho více peněz na vědu a výzkum, než na realizaci, na provádění těchto vědeckých výsledků. My opravdu musíme vytvořit reakční mechanismus, musíme financovat pro projekty, protože viděli jste ten žebříček 1 až 10 a technologie, to je základní věda, je 10 je jedna a potom desítka, to je prodej na trhu. A komise pouze financuje stupně 1 až 4. A potom z části financuje prototypy v laboratořích, protože má strach, že by se dotkla trhu. A také v USA a v Ázii také financují z kroky 1 až 8. A proto my jsme na univerzitách odtrženi od trhu. A my máme pořád pocit, že věda nesmí být příliš blízká trhu ale my jsme proto se obrátili na komisi a žádáme komisi, aby financovala kroky 1 až 8. Pak se do těchto programů může zapojit i průmysl, protože účast průmyslu velice klesá. Účast průmyslu klesá a klesá na rámcových programech protože nemohou pracovat na tématech, na kterých chtějí pracovat. Oni musí pracovat na základním e, výzkumu, jestliže chtějí dostat peníze od komise a potom to různými dalšími kanály převádět jinam. Ale my musíme e, v této oblasti s komisí bojovat. E, multidisciplinární přístup, o tom jsme již hovořili. Máme foto... We have materials in... tady fotoniku, máte tady materiály DG, máme tady výzkum a inovace, mm, nemůžete dělat mm, eh, fotoniku bez nových materiálů. A myslím, že to je odpověď, jinak by to smysl nemělo. Jaké nové kapacity potřebujeme vybudovávat? Myslím si, že ve zprávě mluvíme o třech pilířích. Mm, za prvé eh, jde o technologické, eh, takový pilíř technologické eh, schopnosti, měli bychom to identifikovat mezi univerzitami a průmyslem. Musíme podpořit aplikovaný výzkum a organizace, které se tím zabývají, musíme být na ně hrdí, musíme jim umožnit přístup, tak aby mohli konkurovat ostatním, to jsou ona výzkumná centra, musíme jim umožnit pustit se do projektů také aplikované projekty, mm, třeba no, když se jedná o prototypy a podobně. E, může to trvat třeba dva, tři roky, než se e, otevřou e, tyto oblasti. Myslím, že je tady ještě hodně práce v tom, abychom umožnili tento multidisciplinární přístup oblasti klíčových technologií. A dále přejdu k tomu, co říkala paní Trautmann Tři body, které se zmínila. Děkuji vám za vaše poznámky. Zmínila jste se o pravidlech. Ehm, v Evropě ehm, máme jsme překážky, protože i když jednotlivé členské, jako členské státy si přejí podpořit mm, jednu z klíčových společností nebo nějakou klíčovou strategickou oblast, a vezmeme si případ technologie v Grenoblu, kde hlavní to jsou magnetické produkty, mohlo by to být velice důležité do budoucna, mm, ale nemůžete jim poskytnout 50% eh, dotaci, protože tady bude námitka eh, z DG soutěž, přestože tato společnost by mohla třeba stovky milionů eur sama investovat. A proto společnosti opouštějí eh, tato pravidla, protože tady nejsou podobná stejná pravidla. Není tady stejný prostor pro všechny. Myslím si, eh, že by tak daleko více potom průmysl mohl investovat, kdyby bylo jednodušší tyto věci mm, realizovat. A víte, že mnoho lidí tady zmínilo Čínu mm, mm, ve svých příspěvcích, tomu rozumím e, mm, nechceme kopírovat tento systém, máme různé hodnoty, různé kultury v Evropě, plně s tím souhlasím, ale co u USA, jestliže USA se může posunout kupředu a e, identifikovat e, klíčové oblasti, klíčové společnosti a pustit se do těchto oblastí a jestliže třeba tady máme výrobce baterií, a nebo eh, magnetických eh, komponentů. A v Německu máme nejrůznější společnosti, VSF například, eh, magnetické paměti, tak musíme být schopni s nimi konkurovat. Eh, není to více peněz, ale je to inteligentnější způsob zacházení s penězi. Takže potřebujeme inteligentní pravidla mm, a jak jsem eh, řekl, 28. Eh, září se bude hovořit v komisi o těchto záležitostech, tak abychom mohli sladit tyto ehm, podněty, mm, ale bude to velká diskuse, o tom není pochyb. A doufejme, že budeme schopni vás pak informovat o průběhu těchto diskusí. A co se týče toho, jestli bychom měli politiku rozvoje, měli bychom zvolit eh, integrovaný přístup, měli bychom překročit toto údolí smrti a soustředit se na eh, technologické infrastruktury a investice do technologie, to už bylo zmíněno, také bychom měli být schopni eh, dotovat třeba prototypy, no, pilotní projekty. Průmysl tady nebude profitovat z následující tři až pět let z toho, že budou mít prototypy, ale musí eh, se uplatnit tyto prototypy na eh, trhu. Musí být schopni se uplatnit na velkých globálních trzích. V současné době nejsme schopni na pomoci v těchto eh, oblastech a my musíme jim být na pomocní a dotovat tyto projekty. Takže dále další otázka. Pan Lambert, vy jste mluvil o velkých peněz, množstvích peněz, peněz, které budou ze soukromých zdrojů do budoucna. Ano, souhlasím s vámi. Eh, musíme umožnit průmyslu musíme usnadnit možnost vydávat tyto peníze. Eh, je tady mm, eh, jeden evropský program, v, v těch obrovských technologiích a minulý rok tady bylo více 400 milion eur, které měly být investovány, protože ale průmysl nebyl schopen se tady zavázat k tomuto programu za přijatelných podmínek a členské státy nebyly schopny si sami dotovat tyto projekty. E, drobná změna v tomto programu nastala e, v nařízení, e, která by umožnila členským státem koinvestovat, než dávat peníze peníze mm, mm, třeba do mm, výstaveb nějakých bazénů a podobně. A to by znamenalo obrovský, obrovské investice z průmyslu. Jako příklad třeba elektronické společnosti a různé průmyslové projekty. Více jak 1 miliarda eur, 50% investice, které by pocházely z průmyslu. Pokud by byli ochotni do toho jít, pokud by mohli to přetavit eh, pravidla JTI a to by znamenalo investice ve výši 500 eh, milionů a to bychom mohli dát dohromady během dvou měsíců. Eh, mohli bychom třeba mluvit s velkými společnostmi o tomto a eh, komisařka, eh, kde bychom mohli říci, podívejte se, tady jste nechali jen 400 milionů eur tak ležet, protože průmysl a členské státy nebyly schopny za těchto podmínek to přijmout. Tady si myslím, bychom to mohli udělat, kdybychom pozměnili pravidla. Takže zcela souhlasím, potřebujeme soukromé investice, musíme toto usnadnit a nebýt tomu překážkou a myslím si, že bychom měli využít programu komise v tomto smyslu. Další poznámky, které jste učinili, zúčastnili eh, mobilizace kolem velkých projektů. Souhlasím, potřebujeme eh, klíčové technologie, eh, potřebujeme na to velké společnosti, musí to být globální měřítko pro výrobní kapacity, ale co tady zase prohráváme, protože tady jsou interní pravidla soutěže. Dám vám příklad, protože náš pan předseda je Němec, je z Německa. drážděny Eh, to bylo vůči město v eh, elektronice, výroba elektronických eh, komponent. Přitahovalo to výzkum a vývoj a byl to takový totální balíček, kdy tedy Drážděny se staly vůči silou v elektronice. Byly tady dotace z spolkové vlády kolem 28%. Můžete mě opravit, pokud tomu tak není. To bylo před osmi lety. A minulý rok AMD, drážďanská společnost, byla koupena jiným investorem a oni se rozhodli, že musí navýšit kapacity. Objem výroby ale nebyl dostatečný, nebylo možné konkurovat s ostatními cenami. Tento investor byl ochoten investovat mnoho miliard eur. A oni žádali, požádali o stejnou dotaci od Německa české vlády, spolkové vlády a dalších aktérů. A německé úřady reagovaly pozitivně na tuto žádost. A to byly důvody, proč eh, eh, zůstali teď to no, funguje, jsou tam eh, kvalifikovaní lidé, je tam infrastruktura a všechno ostatní. Ale byla tu námitka z DG soutěž že e, neumožní těchto 28%. Myslím, že by dovolili nebo umožnili 18% dotaci. A výsledkem toho bylo, že e, tato výroba e, přešla do USA. Více jak 2000 nových pracovních příležitostí bylo vytvořeno v New Yorku je tam ta továrna, ta drážďanská továrna, ta tady úplně byla zlikvidována a to proto, že interní pravidla zablokovala eh, toto. A celkové investice byly daleko nižší. Celková dotace byla daleko nižší než ehm, kolik ehm, stovek miliard eur. Návrat do Evropy eh, a to jsme zažili také v Irsku, eh, to jsme zažili třeba v elektronických závodech ve Francii a jinde. Zažili jsme to také v tomto německém závodu v Drážďanech mm, tato eh, návratnost eh, to je více jak 500 milionů eur ročně. 500 milionů euro ročně. Máme veškeré údaje, můžeme vám je poskytnout. Německá vláda a její dotace by byly splaceny během dvou let. A o to jde na této úrovni. Byla to takováto úroveň a přesto to bylo zablokováno. A mikroelektronika a její výroba v Německu, ta byla tímto e, způsobem e, značně podkopána právě kvůli těmto interním pravidlům. Takže toto je odpověď na vaše otázky. Průmysl je ochoten investovat. Průmysl je ochoten investovat velice masivně, to jsem pochopil a setkal jsem se s celou, celou řadou různých zá, vysokých zástupců a každý týden se setkáváme. Takže panu Lambertovi mohu říci, že naprosto souhlasím, soukromé investice jsou klíčové, musíme umožnit, aby eh, se z těchto zdrojů eh, investovalo. Podívejme se na závod elektronický v Drážďanech, to byl důležitý eh, moment. A teď budu pokračovat. Další otázky mobilizace soukromého kapitálu, to bude jistě mm, důležitá role. To je stejná věc, kterou říkal pan Lambert. Mm, ukázalo se, eh, že tady jsme nedosáhli eh, eh, výsledků. Myslím si, že víme, že největší výzkumný institut v Německu, Fraunhofer institut, je, mm, se zaměřuje na fotovoltaiku. Je to ve Freiburgu, víc jak tisíc lidí. Fraunho- běžně to bývá stovka ve Fraunhoferu. Je to obrovský institut a většina dotací na světě do fotovoltaiky jde v Německu a je to jedna, jedna eh, výrobna, která zůstává a možná se nedostane asi mezi prvních deset, eh, to znamená, Ehm, máme tady největší eh, trh na světě, největší eh, dotace, největší dotace do výzkumu, ale nejsme schopni jich využít, ehm, eh, protože nejsme schopni poskytnout podněty nebo pobídky, takže tady asi něco není správně. Souhlasím s tím, že tady jsme nedosáhli žádoucích výsledků. Musíme to sledovat ještě v širším kontextu tyto věci. Ano, nejde jenom o peníze. Jde o to zajistit to, že evropští občané že budeme ty fondy a peníze správně využívat a e, myslím si, že doporučení, která e, poskytujeme, je to využití duševního e, vlastnictví v Evropě a myslím si, že toho bychom měli využít. Není důvod, proč bychom to nemohli udělat v příštích měsících. Využít bychom toho měli v různých smluvních jednáních, v evropských projektech. Pokud společnosti nebudou chtít do toho jít eh, dobrá, tak eh, je, ať dělají jiné věci. Infineon, eh, Ram Philips, to jsou všechno velké podniky, které eh, se fungují nebo figurují eh, v USA, eh, například Osram a podobně. Výzkum tady je využíván v USA. Jsou tady výrobní kapacity, takže velké evropské podniky se využívají situace v USA. Ale Mm, nechci, abychom čekali do roku 2014, než tomu přejdeme. Já myslím, že to je silný signál, který vzešel teď z parlamentu, takže si myslím, že eh, musíme se dívat na věci v širším kontextu. A nejde jen o peníze, jde o pravidla. A mm, teď se dostávám k poznámkám eh, naší maďarské kolegyně Není, nejde o více peněz, jde o to, jak je inteligentněji využívat. Příklad, který se vám poskytl, to byly těch 400 milionů eur, které zůstávají ve výzkumném centru. To byl jeden z příkladů, kdybychom mohli docílit výzkumného podílu průmyslu. Kdybychom jen trochu upravili pravidla, což se možná ještě stane. Legislativně jsme s tím souhlasili a my to také uvádíme ve zprávě. Takže v oblasti osvětlování bychom možná mohli mít eh, určitá pravidla, která by mohla pomoci našim podnikům se účastnit, ale něco udělat musíme. A Rada pro konkurenceschopnost, no tak tam bychom velmi rádi přednesli svou prezentaci, ale myslím si, že to by vyžadovalo žádost eh, tohoto stěhodného výboru. A teď se dostávám ke komentářům paní Van Brent. Pokud o členské státy, tak eh, tři z ministrů podepsali ten společný dopis. Máme spoustu dat eh, z databanky komise. Máme 14 eh, pracovních skupin, do kterých jsou zapojeni průmysloví lídři. Spolupracujeme také s generálním ředitelstvím pro průmysl, takže jsem si jist, že můžete mít přístup eh, k velkému množství údajů. Plně souhlasíme eh, s tím, že vytvoření nové společnosti vyžaduje spoustu údajů a my si myslíme, že vám můžeme dát eh, přístup k těmto informacím, pokud se na ně chcete podívat. A potom eh, zde byla ještě otázka, jak do toho zapojit regiony a ostatní. A to se vlastně vracíme k tomu klíčovému doporučení. My žádáme, aby bylo možné kombinovat financování z různých zdrojů v rámci jednoho jediného projektu. současné diskuse s panem Hánem eh, o specializaci regionu máme jedinečnou příležitost identifikovat eh, klíčové technologie jako jednu z hlavních oblastí, využít financování ze strukturálních fondů a kombinovat to s rámcovým programem. Tím způsobem bychom mohli postupovat opravdu velmi rychle. Regiony by mohly identifikovat konkrétní sektory, konkrétní projekty, které by potom mohly být kombinovány s programy generálního ředitelství pro výzkum a tak dále. Takže máme specifické doporučení, které umožňuje nebo které by mělo umožnit sloučení těchto fondů, tohoto financování, protože v současné době jsou velmi komplikovaná pravidla pro uplatňování peněz nebo využívání peněz ze strukturálních fondů, plus kdybychom k tomu přidali peníze od komise, tak to už by bylo zcela nemožné. Takže my eh, voláme potom, aby bylo možno kombinovat peníze z různých zdrojů a dosáhnout tímto způsobem pokroku. Na úrovni regionu by to mělo být možné. Bohužel, když jsme se snažili udělat to v minulosti, já si vzpomínám jeden příklad, tak jsme narazili na velký odpor ze strany regionu. Města a regiony chtěli hrát zásadní úlohu v těchto projektech, takže zde jsme narazili na odpor. Pokud jde o hodnocení dopadu, tak tam plně souhlasím jim a také jsme vydali doporučení ohledně specifického závazku, průmyslu, ohledně pracovních míst a tak dále. Doufám, že jsem pokryl eh, vaše otázky, alespoň některé z nich. Velmi rád bych s vámi i nadále pokračoval kontaktu, takže neváhejte mě kontaktovat, pokud máte nějaké další otázky. Děkuji vám, přeji vám hezký večer a děkuji vám za vaše otázky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám srdečně. Chci vám sdělit, že zítra prezentaci dostanete všichni e-mailem a tím končím dnešní schůzi. Uvidíme se opět zítra ráno čerství.